le 15.15. E Milé kolegyně a kolegové, začneme, je 15.15 15 a mám pro vás několik sdělení kvůli nepředvídaným událostem v eh, kolegiu voličů. Eh, nemůže být pan kolega Brok přítomen, takže ji zastoupím. Nyní to máme bod číslo 5, tedy, který má přednes kolega Brok a ten bude tedy eh, odročen na jindy. A můžeme se nyní věnovat dodatkovému protokolu k Evropsko-středomorské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem a týkající se dohody mezi Evropským společenstvím a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků. Naší navrhovatelkou záfet je paní kolegyně De Kaiser, která je zde přítomná. Pak je tu stanovisko eh, pana, nebo tedy eh, zpravodajem je pan Vital Moreira eh, v příslušném výboru. 29.3. ve 12 hodin vyprší lhuta pro pozměňovací návrhy. Výbor AFET už diskutoval o této věci na základě pracovního dokumentu, který předložila paní navrhovatelka, a to minulý měsíc. E, tento do, dokument vyvolával e, celou řadu otázek ohledně vhodnosti e, podepsání této dohody. Zpravodaj z INTA by měl eh, předložit návrh do, dočasné dohody, eh, která by navrhovala tedy zmrazení stávající dohody na dva roky. A také bych chtěla připomenout, že výboru jsme diskutovali o návrhu zpravodajky o tom, abychom požádali eh, naši právní službu o stanovisko a tato žádost byla schválena naším rozšířeným předsednictvem výboru. Toto stanovisko tedy eh, právní služby máte v příloze a nyní předám slovo paní, spravode, paní navrhovatelce de Kaiser. Merci. Děkuji, pane předsedo. Vy jste zmínil zprávu ve výboru INTA, kterou připravuje kolega Moreira a je zajímavé zde říci, že tato zpráva je odůvodněna politickými zřeteli. Přičemž eh, zde jde o výbor pro zahraniční obchod. Takže musíme my, výbor zahraniční, jednat o samotném obsahu, o politice. Nemůžeme ponechat politiku v rukou výboru INTA. Já bych chtěla velmi stručně zmínit eh, politický kontext této dohody a také se vrátit eh, k právnímu stanovisku. A potom obecně uvedu stanovisko naší politické skupiny. Co se týče politického postoje a otázky lidských práv, která by měla být jádrem zahraniční politiky Evropské unie, a měla by skutečně být v tomto směru tato politika konzistentní, tak toto stanovisko je problematické. Je problematické, protože ať už jsou problémy jakékoliv, ať už jde o otázku osad ve východním Jeruzalémě, budování osad na západním břehu Jordánu, otázka dnešního násilí, beduini, blokáda pásma gazy a mnoho dalších problémů. Takže skutečně problematika lidských práv je zde vyhrocena a dostáváme dvě zprávy od vedoucí našich misí Evropské unie týkající se osad eh, ve východním Jeruzalémě a Rada pro lidský lidská práva OSN v Ženevě se rozhodla provést šetření. Neříkám to já, ale říkají to svědci, říkají to vyšetřovatele, kteří budou tuto věc řešit. A skutečnost se nedá obejít. Pokud v roce 1972 na západním břehu Jordánu v oblasti C bylo 12 osadníků, dnes jich je 310 tisíc. To znamená dvakrát tolik, co je palestinců v této oblasti. A co se týče celého západního břehu, 300 tisíc osadníků. Ve východním Jeruzalémě 121 oficiálních osad 310 osadníků celkem. Tato kolonizace ve skutečnosti podrývá, ničí naději. Situation de deux... To je situace dvou států, které leží vedle sebe, které mají dodržet hranici z roku 67. A v tom spočívá veškerá mezinárodní politika, naše evropská politika, která je nyní ohrožována a na tomto všem závisí, jak dopadne tedy otázka války, míru v této oblasti. Mezinárodní společenství a Evropská unie, OSN nyní tedy toto žádají, aby se dodržovalo toto to původní pravidlo. Je tu další problém, a to je v politickém kontextu. Co se dnes děje? Že tedy souhlasíme s tímto protokolem to bude znamenat, že dáme politický signál, který způsobí rozpaky, protože se jedná o konzistenci eh, politiky, abychom tedy zachovali konzistenci politiky a abychom jasně dali signál Izraeli. Je to tedy důležitý bod, musíme si to uvědomovat. Stanovisko, eh, které bychom my musíme říct eh, ano, ne, nebo něco jiného. Naše stanovisko musí být jasné. Musíme jasně sdělit, co si přejeme. A je třeba, abychom si jeden každý uvědomovali, že toto sdělení jasně bude směřovat nejen eh, směrem k Izraeli, ale také vůči celému světu a zejména k zemím eh, arabského jara, které ode nás dnes žádají, abychom respektovali abychom pomáhali respektování práv v tomto eh, přechodu k demokracii. To je věc, kterou nemůžeme ignorovat. A ještě předtím, než se bude zabývat právními aspekty, chci říci, že se eh, opakovalo, že paní de Kaiser, toto jsou eh, léky, to jsou léky, které které se týkají různých zemí. Izrael je je mezi prvními deseti zeměmi eh, při eh, vývoj léků, eh, zejména generických léků. A tak se říká, že nemůžeme, že, nebo že nelze vyvíjet léky v oblasti, tedy, kde se válčí. A já bych v tuto chvíli chtěla vědět, proč při zablokování gázy se léky používaly jako, eh, jako zbraně. Proč tento dočasný mechanismus, který my jsme vytvořili, byl takto použit při této blokádě gazy. Protože v první řadě tam šlo u medicamentů, o léky. Celý rok trvalo, než se znovu dosáhlo toho, aby se léčivo dostalo, nebo léčiva dostala do gazy. Když nám je řečeno, že někdo má nedostatek léku, v Gaze je nedostatek léku. Proč tedy nemůžeme tři... Par des, uh, bomb. 30% případů uh, eh, leukémie léčit v pásmu Gazy od té doby, co došlo k invazi. Léčiva jsou také součástí uh, politiky a my co nejdříve Musíme dosáhnout eh, toho, abychom toto dostali zpět tedy na eh, světový evropský trh. A je zapotřebí, abychom vyrovnali tuto situaci v Gaze. Léčivo, medicína je využívána i v izraelsko-palestinském konfliktu, je součástí politiky. Je třeba, abychom eh, si to řekli jasně. Naše skupiny jsou eh, rozděleny. Ani ta moje není rozdělena méně než eh, ty ostatní. Někteří se domnívají, že Izrael kvůli své minulosti, kvůli dějinám, které byly hrozné pro eh, Židy za druhé světové války, si zasluhuje určitá opatření a bezpečnost, která je není ohrožována. Někdo říká, že toto nemůžeme dále Eh, v tomto nemůžeme dále pokračovat, protože by to bylo chápeno jako věc, která jde proti Izraeli. Ale já to, mm, toto nemohu přijmout, ačkoliv to beru na vědomí a musím to brát na vědomí. Někteří zase myslí, eh, že takto lze postupovat, protože tento kontext je jiný než je belgický kontext. A musíme si uvědomit, že tedy tyto eh, rozdíly v našem chápání existují je zapotřebí, abychom v tomto našem stanovisku se každý mohli najít. Naše stanovisko, eh, když nebude ano ani ne, tak bude takovou hrou pozměňovacích návrhů zaměřenou na to, eh, abychom měli pozměňovací návrhy a pokud budou pozměňovací návrhy směrem k ne v naší politické skupině, musím říci, že jako na kompromisu eh, budu trvat na řešení právní otázky. Jak víte, právní problém spočívá v tom, že Evropská unie a mezinárodní společenství od, odmítá to, aby na evropský trh mohli přijít, mohli se dostat produkty eh, z kolonizovaných osídlených území, která neuznáváme jako izraelská. Právní stanovisko uvádí, že že pokud na jedné straně Izrael uzná eh, tato oslina území jako součást svého území, tak my, Evropská unie, bychom mohli znovu potvrdit, tak jak jsme to udělali v dohodě s Izraelem, že tato osídlená území nechceme. A že naše stanovisko by nemělo dovolit tedy vstup těchto eh, produktů na náš trh. Pokud tedy izraelský farmaceutický průmysl chce využívat eh, produkci eh, z těchto osídlovaných území, tak by nemohli na naše území. Já tedy ne, dnes nejsem spokojená se způsobem, kterým by to takto bylo formulováno, pokud to bude formulováno jako v minulosti, protože to nebylo jisté. Nebyla tam skutečná kontrola, že to, co se napíše, bude také prosazováno. Jakým způsobem to chcete ověřit? Takováto dohoda navíc má ještě další problém. Spočívá v tom, že třeba vědět, jakým způsobem Izrael bude certifikovat léčiva, která si zvolí, která budou odpovídat evropským kritériím. A Izrael bude moci tedy certifikovat výrobky z osídlených území jako palestinská, palestinské, izraelské nebo libanonské, jordánské výrobky. Izrael se tak stane eh, takovou bránou pro medicamenty, eh, samozřejmě na, celé, na základě celé řadě kritérií. A Stane se tedy branou eh, těchto produktů na evropský trh. A to celou situaci osídlených území ještě dále zkomplikuje. Jakým způsobem se toto všechno bude kontrolovat? Já jsem kontaktovala právní službu, kontaktovala jsem také právníky, eh, profesory z Bruselské univerzity. Eh, ta myšlenka spočívá v tom, že bychom navrhli, pokud se tedy budeme držet tohoto protokolu, předpokládám, že zde budou pozměňovací návrhy, které půjdou různým směrem. Ale pokud tedy souhlasíme s tímto protokolem, bude zapotřebí, aby došlo k vytvoření dočasny, eh, která eh, umožní další dodatky, například eh, bude specifikovat, teď vám to přečtu, Výrobky pocházející z, eh, ze suverénních území, o které jsou spory, by nebyly pokryty eh, ustanoveními z, tohoto, z této přílohy. To je tedy eh, věta, která by umožňovala, že takováto příloha dohody nebude pokrývat jen ty výrobky z kolonizovaných území, ale také případně ze severní části Kypra eh, nebo eh, z Jižní Osetě nebo podobně z dalších zemí. Takže to by byl způsob, jak eh, vyřešit situaci produktů, které by mohly být certifikovány Izraelem, ale pocházely by z území, které my neuznáváme, ať už je to jakékoliv území. To by byl způsob, jak tedy zabránit vstupu takovýmto produktům na náš trh. To by byl dodatek který by mohl být jakýmsi kompromisem a jsem si jista, že takovéto řešení vzhledem k předběžné dohodě a k veškerým výhradám, které jsou, by mohl uspokojovat většinu z nás. Můj závěr je velice jasný, pane předsedo. Neměli bychom nechat ponechat výbor INTA, aby konal zahraniční politiku místo nás. To je náš úkol. Děkuji. Nyní má na pět minut slovo pan Ignacio Parames z právní služby Evropského parlamentu. Já budu stručný, ten dokument byl rozdán, nebudu to opakovat. Nejdříve to zasadím do určitého kontextu, tedy které otázky se zde kladou a soustředím se na výklad článku 9, o kterém se zde hovoří. Co se týče kontextu, tento protokol bude jako příloha k asociační dohodě s Izraelem, která platí od roku 2000. A je to protokol odborného, technického charakteru. Cílem protokolu je odstranit eh, technické překážky, pro obchodování s eh, technickými produkty. A jednou z cest, jak odstranit tyto překážky, je definovat eh, příslušné orgány na obou stranách, na straně Izraele a Evropské unie, kteří tedy ověřují schodu s příslušnými právy u výrobků, které mají vstoupit na trh. Tento postup eh, je podobný postupům, které existují uvnitř Evropské unie mezi členskými státy. Co se týče článku 9, tento článek předpokládá v konkrétním případě, že Izrael zašle protistraně, tedy Evropské unii, definici definování příslušného orgánu na příslušném území a protistrana, tedy Evropská unie, musí písemně potvrdit to, tuto definici, toto tedy stanovení příslušného orgánu. To je obsaženo v článku 9. Tedy nejdříve, tedy písemně, stanovení příslušného orgánu na konkrétním území a ze strany Evropské unie potvrzení tohoto rozhodnutí. Tedy pokud jde o potvrzení či nepotvrzení ze strany Evropské unie, to je záležitostí Evropské komise při naplňování protokolu, tedy otázka spravovaných území od roku 1967 Izraelem by eventuálně nastala v tomto kontextu. A je na komisi, aby se vyrovnala s touto situací. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Seznam řečníků, kteří žádají o slovo, je následující. Nejdříve stínoví zpravodajové a po eh, té, co promluví poslanci, bude moci promluvit také Evropská komise, aby mohla odpovědět. Jako první kolegyně Žanaku, prosím. Já jsem sledovala s velkou pozorností paní zpravodajku, paní de Kaiser. A také jsem proskoumala stanovisko právní služby, které nám bylo právě stručně představeno zástupcem právní služby, který je zde. A z právního hlediska s tím problém není, protože ta zpráva je naprosto jasná. A z hlediska EPP my se tedy nemůžeme shodnout se stanoviskem zpravodajky. Jde o dohodu, která by měla být uzavřena nejen proto, že je v zájmu obou stran, ale je to také v zájmu Evropy obecně. Izrael je zemí, která patří k průkopníkům v oblasti farmaceutického výzkumu. A Evropská unie má vztahy s celou řadou třetích eh, zemí, které mají podobné potíže ale v tomto případě my nežádáme o zanedbání skutečnosti, že Evropská unie neuznává okupaci palestinských území po roce 1967. Stanovisko právní služby nám dává možnost buď pokud Izrael určí příslušné orgány a určí příslušná území. A nebo druhé řešení právní služby, tedy rozhodneme vyloučit některé oblasti. A otázkou je, zda požádáme výbor IMTA, aby připravili průběžnou zprávu nebo odložili rozhodnutí o této zprávě. Já myslím, že to nic nevyřeší. Určitě to nevyřeší eh, izraelsko-palestinský spor. A kdyby tato dohoda mohla přispět eh, k vyřešení to palestinsko-izraelského sporu, který existuje po desetiletí, tak bych řekla samozřejmě, určitě. Ale pro nás výbor INTA může připravit pozitivní stanovisko k této dohodě které se týká průmyslových a farmaceutických výrobků a to se týká celé Evropské unie a Izraele. Děkuji. Kolega Daf. Děkuji. Kolega Daf má slovo. Pane, pane předsedo, samozřejmě souhlasím s Madame de Kaiser, v tom, že tato záležitost je nutně politická. Právní služba ji eh, popisuje jako eh, technickou otázku, ale já s tím zcela nesouhlasím. Nejsme přece naivní a víme, že absolutně vše ohledně našich vztahů s Izraelem, alespoň v současné době, je nesmírně politické. A právě z tohoto důvodu mám za to, že co by parlament, nutně musíme přijmout rozhodnutí. Souhlasím eh, také s paní Džanaku, že nelze nic e, získat e, odkládáním e, choulostivého politického rozhodnutí. Výbor pro zahraniční věci se musí tázat sám sebe, zdali souhlasí či nesouhlasí s tímto návrhem dohody ACA a co anebo jak ACAA eh, přispěje ke vztahům mezi evropským eh, společenstvím a Izraelem. Byl bych eh, uvítal příležitost projednat tuto otázku s vysokou představitelkou pro vnější činnost Evropské unie protože informovaný názor našich diplomatů je pro nás eh, rovněž stěžejní. A tady máme i eh, právní problém, protože Izrael, mám za to, se nemůže zavázat k tomu, že nebude provádět podmínky eh, dohody na okupovaných územích. Tudíž Evropská unie se tím pádem odstne v nesmírně nešťastné a v podstatě i nezákonné situaci. Takže shrnuto a potrženo, Skupina ALDE je pro přijetí rozhodnutí neodkládat nic. A nevytvářet eh, dvojznačnou první zprávu, nejednoznačnou první zprávu. Pokud je o eh, obsah politického rozhodnutí, budeme muset vyčkat. konečného rozhodnutí eh, politické skupiny. Ale řídím-li se svým vlastním instinktem, tak bych eh, byl proti eh, dohodě. Děkuji. Třetí stěnový zpravodaj, to je kolegyně Kilnilsen, prosím. Euh, Já se domnívám, podobně jako paní de Kaiser, že nejen nevidíme žádné pozitivní kroky ze strany Izraele, pokud je o plnění povinností, které jí náloží, náleží dle mezinárodního práva, ale naopak vidíme znaky eskalace, budování nových osad, eh, zabavování půdy, zabavování životně důležitého zdroje vody, a pokud je o vodu a přivlastňování si vody ve prospěch osad na úkor palestinců, to bylo 19. března a velmi alarmující zpráva OSN o tom hovoří. Pokud jde o zabavování půdy, paní de Kezer o tom hovořila, Rada OSN pro lidská práva chce provést eh, oficiální vyšetřování, co se týče budování ohromným tempem nových osad. Já nebudu hovořit o číslech, ale počet eh, osadníků se obrovsky zvýšil v posledních letech. A také odkážu na zprávu vedoucích misí Evropské unie, kteří nám doporučují provést skutečnou informační kampaň v Evropě, zejména u jednotlivých eh, společností, aby neinvestovali do příslušných eh, osad. I to bychom si měli zapamatovat. Eh, od eh, minulé vojenské operace tvrzené olovo. Řada projektů financovaných Evropskou unii, a mám zde seznam těchto projektů financovaných Evropskou unii, tyto projekty byly poškozeny, zničeny izraelskou armádou, ať už, jdou, ať už jde o nádrže na vodu, o útočiště, o, jde o sluneční elektrárnu nedaleko Hebronu. A jsou to velmi vysoké částky, které byly Evropskou unii investovány v regionu a zničeny izraelskou armádou. Z politického a lidské je to skutečně problematické a pro mě je to úplně jasné. My prostě nemůžeme takto dál pokračovat, tvářit se jako by nic, jako by se s Izraelem vztahy odvíjaly zcela normálně. Není zaručena stupovatelnost produktů, zejména zemědělských produktů a celá řada združení ve Francii a v Evropě prokázala, že dochází k dovozu výrobků z kolonií, které nejsou takto označovány. A jde tedy o flagrantní nepoctivost, pokud je o aplikaci dohody mezi Izraelem a Evropskou unii. Takže nemůžeme být přízniví pro tento dodatkový protokol. Nemáme žádné záruky týkající se této záležitosti. Z právního hlediska já jsem eh, dobře slyšela právní stanovisko a problémem je, že jde o to, že komise musí se ubezpečit, že vše probíhá podle práva. My v parlamentu toto dělat nemůžeme. My jsme politici, máme politická stanoviska, postoje, pokud jde o okupaci palestinských území Izraelem. Myslím, že ty věci jsou poměrně jasné. My jsme tady jako poslanci ve výboru, abychom zaujali politický postoj a nikoli postoj technický, jak se nás snaží přesvědčit. Já také vím od eh, francouzských lékařů, kteří působili v pásmu Gazy, že tam není dostatek eh, zdravotnického vybavení a léků na ošetřování řady raněných. Eh, hovoříme o 14 z těch obětech operace tvrzené olovo, ale neslyšeli jsme ještě o raněných a postižených, pro které není dost léků. Takže považuji za skutečně nehorázné, že je možné podepsat právě dohodu, která se týká léku, když známe zdravotní situaci palestinské populace v pásmu Gazy a jinde a zúrazním osud žen, které mají skutečně politování hodné podmínky v mateřství. La parola al kolega si... Kolega Sivič má slovo. Děkuji bardzo. Děkuji. Je to již po druhé, co diskutujeme o tématu, který se eh, jeví snadným na povrchu, ale v podstatě je nabitý emocemi. Eh, máme nyní eh, jasný názor ze strany právní služby parlamentu a rozptiluje všechny pochybnosti a myslím, že nyní s, jas, s čistým svědomím můžeme respektovat literu zákona podle eh, něhož eh, je asociační eh, dohoda sepsána, nedojde k porušení práva, jestliže schválíme tento dodatek a také to zajistí, že nebude právo porušeno na jiném místě v rámci obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Izraelem. Paní de Kaiser to označila za politické fórum a obchodní otázky by měly být probírány ve výboru pro mezinárodní obchod my se musíme tázat eh, sami sebe, jestli chceme Izrael potrestat a chceme-li jej potrestat, pak musíme vědět za co. Chceme-li Izrael eh, potrestat za nedostatek míru nebo absenci míru na Blízkém východě, eh, pak bych uvedl, že Izrael je za to zodpovědný pouze z části. Jsou tam i jiní zodpovědní za absenci míru na Blízkém východě. Chceme potrestat Izrael za to, že eh, podepsal takovouto asociační dohody, dohodu? Myslím, že nikoli i jiní eh, směli takovouto asociační dohodu podepsat. Možná, že jsme pouze frustrováni eh, mírou násilí eh, v regionu eh, v pásmu Gazy a eh, mírou nevinných trpících lidí, ale myslím, že toto není místo, kde bychom měli ventilovat nebo dávat průchod našim frustracím. Když naslouchám této debatě, tak mě překvapuje velice, že tady slyším, že vzniká určité pojítko mezi léčivy dodávanými do pásma gazy a léčivy vyváženými z eh, Izraele do Evropské unie. Myslím, že nemluvíme o tom též o stejných lécích eh, a eh, nemyslím si, že pomůžeme lidem v Gaze, když potrestáme Izrael touto cestou. Zásada více za víc je zásadou, na níž spočívá naše eh, politika sousedství. a jsme v nebezpečí eh, eh, dopouštět se pokrytectví. Izrael čeká už několik let a neměli bychom jej nechat čekat další dva roky. Kolegové, je třeba, aby projevy netrvaly déle než dvě minuty, protože jinak nebude dost času na to, abychom si vyslechli také odpovědi z paní navrhovatelky a komise. Nebudeme mít dost času. Kolegyně Brandner? Yes, thank you, Mr. President. Um, I think what is... Děkuji, pane předsedo. Důležité je mít na paměti dva důvody, když diskutujeme buď o předběžné zprávě nebo dvouleté uh, odložení. Uh, musíme eh, také vytvářet kritéria o tom, kdy eh, pak eh, dáte souhlas eh, k této dohodě. Já se domnívám, že tyto, dvě důvody, tyto dva důvody, které nezazněly, jsou stávající stadium hry v Izraeli, v osadách ve vztahu k mírovému vyjednávání a to by znamenalo vyslat politický signál a já bych řekla, že není vhodný čas vyslat takový signál. A za druhé, jak zaručit, že to nevzejde z OPT to je eh, něco, eh, co se týká eh, jakéhokoliv nařízení vztahujícího se k Izraeli protože to vychází eh, z dohody, která eh, je všeho základem. Jestliže předložíme předběžnou zprávu eh, a proto se kloní většina naší skupiny, pak musíme stanovit kritéria, kdy vlastně to stádium přechodu ukončíme a přijmeme rozhodnutí ano či ne. Slovo má kolega Chuntis jako stínový zpravodaj. Máte tedy tři minuty, protože jste stínový zpravodaj. Ano? Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že jste mi nedal slovo ve správnou chvíli na základě tedy mého přání. Eh, je mi to líto, ale chtěl jsem říci, mm, že souhlasím s názory, které vyslovila navrhovatelka. Je to opravdu politická záležitost a proto věřím, že v tomto případě náš výbor se musí vyslovit na základě práva. Chování Izraele eh, vyžaduje, aby byla zachovávána lidská práva a také práva palestinců, ale vzhledem k tomu, že to je taková obecná tolerance směrem k Izraeli, tak se situace zhoršuje. Ještě jednou bych chtěl připomenout to, že před několika dny, dokonce včera, Izrael prohlásil, že ukončí veškeré vztahy s radou OSN protože OSN eh, prohlásilo, že chce eh, přeskoumat situaci eh, v těch osadách. My bychom se měli vyslovit negativně ohledně rozvoje obchodu a dalších vztahů s Izraelem, dokud Izrael porušuje jak mezinárodní právo, tak práva palestinců. Nemáme za to, že by Toto byla nějaká technická záležitost, jak se zdá, že prohlašuje právní služba Evropského parlamentu. Ne, my si myslíme, že v této oblasti eh, je celá řada problémů a eh, jsou tu eh, protikladné nástroje, protikladné strany, které jsou užívány takže se hovoří o nějakých technických problémech, hovoří se o obchodních vztazích a v samotné obchodní výměně se takto někdy uvažuje. Logika, podle které my toto sice považujeme za problém, ale usnadňujeme přizpůsobení se Izraele mezinárodním požadavkům a zlepšujeme naše obchodní vztahy. Podle mne toto není dobrý recept a neměli bychom se jim řídit. Už to zde bylo zmíněno. Já si nemyslím, že by eh, popírání nebo tedy stavení se proti eh, podepsání tohoto protokolu dodatečného nějakým způsobem snižovalo eh, solidaritu vůči palestincům. My musíme hájit evropské právo, my nesmíme dávat špatný příklad. Mm, do toho, jak se zachováme vůči eh, palestincům, zde budeme podporovat. Eh, hovoří se o tom, že Izrael eh, vyrábí léky, ale nezapomínejme také na to, že máme i jiné priority a ty musí být respektovány v našem dokumentu. Takže já jsem pro to, aby se nepodepsal tento protokol. Než budeme pokračovat, chtěl jsem zdůraznit kolegovi, že jsme mu předali slovo ve chvíli, kdy jsme zjistili, že je přítomen, protože jste nebyl na seznamu, skutečně nedochází k žádné diskriminaci vůči vám. Pan Severin? Děkuji, pane předsedo. Toto je skutečně politická záležitost. Právní aspekt tu je. Je to snad technická záležitost, ale jsem přesvědčen, že je zapotřebí, ať řekneme cokoliv, aby to bylo právně pokryto, takže eh, se jedná o politické rozhodnutí. Žádné rozhodnutí není správným politickým eh, rozhodnutím. Eh, vyčkávání, oddalování není politickou možností. A to proto, že vyčkávání nikdy problém nevyřeší. Naopak nám nepomohlo, když jsme něco odalovali, aby nám to problém eh, abychom problém vyřešili. Ani tento problém, ani jiný. Ani nám to neposkytlo lepší podporu pro naši, pod, pro naši politiku eh, od zemí světa. Zde nedávno na konferenci v Evropském parlamentu jsme měli příležitost vyslechnout si experta, který řekl, že nehledě na to, že naše politika v oblasti lidských práv je velice konzistentní a koherentní, ztrácíme podporu mimo Evropskou unii. Takže samozřejmě, jistě, že mnozí mají různé názory na to, jak se má ubírat, jakým směrem se má ubírat mírový proces na Blízkém východě. Mnoho lidí tam trpí, zejména palestinci, ale protože prokrastinace a to vyčeká, vyčkávání nám nepřineslo více moci v minulosti, neměli bychom očekávat, že nám je přinese teď, pokud chceme mít větší vliv a pokud se chceme lépe účastnit dialogu s Izraelem a být v něm více viditelní. Ehm, řešení by mohl přinést Izrael. Izrael eh, pokud využívá léčiva jako zbraně, tak to je přesně důvod, který, pro který my bychom k něčemu takovému neměli přistoupit. My bychom měli jasně říci, že podle nás se léčiva nevyužívají jako válečný prostředek. A ještě nakonec je tu věc související s Lisabonskou stromou. Evropská unie má podporovat své hodnoty, myslím, že to je v článku číslo 2 zájmy Unie a bezpečnost lidí, svých občanů. Je velice obtížné toto všechno eh, dát eh, dohromady na jeden talíř zájmy, bezpečnost, prosperitu. Musíme se tedy rozhodnout a to rozhodnutí by mělo být pozitivní. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Andrikiene. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já bych doporučila výboru AFET, aby vyzval výbor INTA, aby vyjádřil souhlas s dohodou AKA. To, co tady projednáme, jsou otázky, které Rada a komise projednaly před dvěma lety. A spoždění u AKY poškodí pouze evropské zdravotnictví a nepřispěje k většímu vlivu Evropské unie na situaci na Blízkém východě. Izrael je první zemí oblasti, která splnila předpoklady pro uzavření této dohody. Evropská komise, která se stala, tuto dohodu a vyjednala text, argumentovala, že AKA vytvoří konstruktivní soubor pozitivních kroků a zajistí přístup na trh. Kromě toho AKA přispěje ke spolupráci na Blízkém východě. Já chci zdůraznit, že všechna výrobná zařízení, včetně těch dalších v regionu, v Jordánsku, v Egyptě a jinde, by mohli mít prospěch z preferenčního zacházení dle této dohody. Každopádně chci zdůraznit ještě jednou, že podepsání dohody neupgradeuje zahraniční vztahy EU-Izrael. A chci zdůraznit, že tyto vztahy jsou součástí regionálního postupu, který byl zahájen v rámci barcelonského procesu, v rámci partnerství mezi Evropou a Středomořím. Je to dodatkový protokol k asociační dohodě EU-Izrael. Je to nedílnou součástí toho, této dohody. A řešení problematiky AKA a možné porušování povinností ze strany EU z hlediska práva EU a mezinárodního práva. Na to jasně zareagovala právní služba. Definice stran se nemůže lišit. Nemůže se lišit o definice dohodě o partnerství. A definice území je záležitostí naplňování protokolu. A je jde o naplnění tedy, které nevyžaduje změnu dohody. Takže mé jasné přesvědčení je, že bychom měli vydat pozitivní stanovisko k tomuto protokolu. Děkuji. Kolega Salafranca, prego. Kolega Salafranca. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Nedávno jsme měli příležitost v rámci rozšířeného eh, předsednictva hovořit eh, s ministrem zahraničí eh, palestinských území a ten nám vysvětlil, jak se věci eh, mají kolem mírového procesu na pozadí mm, arabského jara a procesu eh, v OSN. Je to velmi komplikovaná situace a musíme se tázat, zdali tento eh, protokol, který souvisí s asociační dohodou, má být ratifikován či nikoli. Já osobně se domnívám, že bychom neměli zaměňovat tady různé gramatické tvary. Tento výbor by měl poskytnout stanovisko výboru výboru Intak politickému scénáři a vzhledem k odpovědnosti Izraele za stávající situaci, která je pozoruhodná, bychom přesto měli zastupovat pozitivní názor. Přesto se domnívám, že pochybnosti paní de Kaiser by měly být zohledněny, to znamená, že bychom neměli Eh, připustit, aby to bylo aplikováno i na okupovaná území, okupovaná od roku 1967 Izraelem. Proto by bylo záhodno hledat kompromis, který by nám umožnil naše hodnoty zachovat. To, co uvedla paní Janaku, by například mohlo být eh, eh, jakousi předzvěstí cesty. To bychom měli určitě zohlednit. Děkuji, kolego, kolegyně Gomez, dvě minuty. Pane předsedo, já rozumím argumentům, které jsou zde užívány a zejména úsilí zpravodajky nalézt kompromisní řešení, které sjednotí parlament a současně umožní tomuto politickému výboru, který eh, eh, má přijímat politické eh, posouzení, jednat v souladu s mm, právem. Já a ostatní v mé skupině a určitě i v parlamentu si to interpretují tak, jak to uvedla paní de Kaiser, ať jsou ty technikálie jakékoliv a je jich hodně. Toto je politický soud, který máme vynést. Nemůžeme se tomu vyhnout. Bude to mít dopad na celý region, e, nejenom na Izrael, ale i na ostatní partnery. V tom politickém soudu není záměr potrestat Izrael, naopak, ale zabránit Izraeli, aby přestal sám sebe trestat tím, že trestá e, Palestince. Protože tím se Izrael trestá sám. E, takže proto já i ostatní předložíme pozměňovací návrh ve smyslu záporném. E, tím, že vyneseme tento politický soud, vynášíme současně i právní soud o tom, e, jaké je evropské právo ve vztahu k lidským e, právům. Děkuji, kolega Vajdere. Kolegyně Vajdere má slovo. Pane předsedo, Vzhledem k tomu, že mám velmi omezený čas, Chtěla bych navázat na to, co již eh, zaznělo z úst předchozích kolegů. Zcela souhlasím s tím, co vedla paní Janaku a také eh, pan Sivěček eh, a také paní Andrikiene a pan Salafranka. Souhlasím se vším, co uvedli tito kolegové. Přesto bych ráda eh, poznamenala několik eh, věcí. A také bych poukázala na určité podobnosti. Jestliže budeme eh, sledovat tuto logiku myšlení a chceme-li vyřešit tímto dodatkovým protokolem všechny regionální problémy, pak podle této analogie ti poslanci, kteří jsou proti schválení protokolu, by měli hlasovat pro zablokování eh, veškerých obchodní, obchodních vztahů například s Arménskem. A eh, to tež by mělo platit pro naše obchodní vztahy s Ruskem, eh, než vyřeší své problémy s Jižní Osetí. A tudíž musíme rozlišovat mezi obchodními vztahy které jsou prospěšné pro obě strany od politických vztahů. A tímto do takovým protokolem eh, nebudeme moci vyřešit všechny problémy eh, v regionu, které samozřejmě musí být vyřešeny, ale eh, chtěla bych vás vyzvat abyste nezaváhali a schválili tuto dohodu ACAA, která je tak velmi důležitá pro celý region. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolega Tanok. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Tato eh, debata ve mně vyvolává pocit, že už jsem tohle někdy viděl, protože jsme se o tom bavili už před několika měsíci, vůbec se nezměnily pozice, naopak se zdá, že se zatvrdily. Zdá se, že je tu přání mnoha zde v Evropském parlamentu ve výboru, aby Eh, Izrael eh, nějakým způsobem dostal přes prsty v tomto případě dotečného protokolu, i když to poškozuje zájmy spotřebitele a naše evropské občany, kteří takto nebudou schopni si zakoupit vysoce efektivní a um, efektivně, s efektivní cenou tyto produkty léčebné. Doufám, že zapotřebí, aby, mm, doufám, že toto bude všem jasné. Je zapotřebí, aby se toto vyjasnilo. Pokud se odepíšou tyto dotečné eh, protokoly, tak je zapotřebí, aby eh, jak palestinská strana, tak Izraelci měli jakýsi pocit na fide v Evropský parlament. Já bych chtěl, aby Evropský parlament se vyjádřil pro eh, tento protokol ACA a aby, um, chtěli vám říct, že naše politická skupina bude hlasovat pro pana Arlaky. Děkuji, pane předsedo. Diskuze se nyní dostává k jádru věci. Většina kolegů už vyjádřila svůj názor na to, že toto je politická záležitost, nikoli technická a nechápu, na jakém základě by mohla být tedy nazvána nějakou eh, drobnou záležitostí nebo umenšovaný význam. Jedná se o Izraelu a, Izraeli a politice. Eh, jedná se především o mezinárodní právo a lidská eh, práva. Když se rozhodneme, že v zahraničním obchodu bychom neměli brát v úvahu lidská práva a další faktory, tak nebudeme klást žádné podmínky. To může být naše rozhodnutí. Ale pokud se rozhodneme, že budeme klást podmínky a že podmíněnost je významná a pokud ji zmiňujeme eh, ve eh, všech eh, dohodách s různými zeměmi, tak bychom si na tom měli stát. Měli bychom používat stejné měřítko, neměli bychom používat dvojí míru pro dvě země. Izrael je sice malou zemí, ale nesmírně významnou zemí z důvodu, které všichni z nás velice dobře znají. Proto bychom neměli skrývat skutečný politický obsah této dohody. Podle mého bychom měli zamítnout tuto dohodu kvůli eh, porušování lidských práv ze strany Izraele. Měli bychom být konzistentní v tom, že budeme také zvažovat rozměr hm, těchto násilných činů. Víme, že tato země okupuje území jiné země, což znamená, že kromě Eh, války, tam dochází k, mm, k obrovskému porušování lidských práv. A eh, jedná se tedy o eh, zemi, která porušuje lidská práva a proto nesmíme používat pro malou zemi s velkým porušováním lidských práv jinou, jiné měřítko než pro jiné země. Děkuji vám, kolegyně Latford. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se všemi komentáři, které zazněly proti doporučení paní de Kaiser. A myslím, že pan Dav to řekl za Alde. To, co je třeba, je dospět k rozhodnutí na plénu, jak už bylo řečeno, skutečně parlament je směšný, není schopný rozhodnout a poznámka, paní Nekajzer, týkající se území Izraele. Já jsem se dívala na právní stanovisko a to se dá adekvátně vyřešit na různý způsob, tak jak doporučuje právní služba. A souhlasím, že bychom měli uznat pouze aplikaci dohody na území Izraele, které uznáme podle mezinárodního práva a právní služba ukázala způsob, jak se tak dá efektivně učinit. Dochází k průtahům a prospěch této dohody pro evropské firmy a pacienty je zcela evidentní. A situace na Blízkém východě je příliš složitá, abychom si vybírali, kdo jsou ti hodní a kdo jsou špatní. A, a to předpokládá, že Izrael bez zbytku odpovídá za selhání mírového procesu, má svůj podíl, ale není to jediná strana, která za to odpovídá. A my jsme nedávno hlasovali pro palestinskou obchodní dohodu, takže nevidím důvod dále odkládat rozhodnutí v této věci. A to také platí pro zprávu ve výboru INTA. Zbavuje to většiny europoslanců demokraticky hlasovat o této dohodě. Mělo by to jít na plénum bez dalšího prodlení. Grazie. Děkuji. Kolega Costello, předseda delegace se vst- s Palestinou. Thank you, Mr. Chairperson, and... Děkuji, Pane předsedo, já nejsem členka výboru, ale vítám příležitost přispět do debaty. Jak eh, zaznělo, probíhá tady diskuse o tom, eh, zdali se jedná o politickou anebo právní otázku. Zatímco eh, ty právní problémy byly již nastíněny ve stanovisku před námi, domnívám se, madame de Kaiser, že toto je velmi politické rozhodnutí, jemuž čelíme. Minulý týden v tomto výboru jsme vyslechli ministra ministra zahraničí eh, z palestinských územích. Ten hovořil o eh, politické eh, patové situaci na územích, o porušování lidských práv na palestinských okupovaných územích a Eh, slyšela jsem eh, mluvit eh, některé z vás, že chceme potrestat Izrael, ale o to nejde. Jde o to vyslat velmi silný signál a silnou politickou, silné politické poselství. Od kdy jsem se stala členkou parlamentu, měli jsme celou řadu návrhů hlasování o lidských právech a jasná prohlášení o lidských právech, ale neznamenají nic, pokud je nepodpoříme nebo nepodložíme akcemi unii a e, Lisabonská smlouva e, nám k tomu propůjčuje právo a e, zavazuje nás k tomu. Já se domnívám, že zpráva paní de Kaiser je velmi vyvážená a mám za to, že její návrh vypracovat předběžnou zprávu a proskoumat ještě otázky osad a porušování lidských práv bude pravděpodobně nejschudnější eh, cestou v této chvíli. Takže eh, na základě návrhu paní de Kaiser eh, podporuji její zprávu a zdůrazňuji, že potřebujeme přijmout politické rozhodnutí v této věci. Děkuji. Slovo má kolega Belder a tím končíme rozpravu poslanců. Vážení kolegové, já mm, zcela souhlasím s tím, co uvedla předsedkyně eh, palestinské delegace, totiž, že, eh, se musíme, že musíme konečně přikročit k rozhodnutí. S tím eh, souhlasím a naše frakce to podporuje. Celý ten materiál musí být završen, už se to táhne eh, dva roky. Eh, každé slovo je příliš. Eh, je to vlastně ostuda pro parlament, že odkládáme tuto věc do nekonečna. Musíme předkládat vyvážené argumenty, to je pravda, ale nyní je doba již zralá. Bylo zde řečeno mnohokrát, že vše je velmi komplikované. Chceme-li nastínit černobílý obraz, tak to zdaleka neodpovídá realitě realitě. Tak to musíme vidět eh, v Evropském parlamentu. My naprosto eh, zcela podporujeme ACAA, musí to takto být eh, předloženo hlasování a také v plénu. Děkuji. Chtěl bych promluvit, ale ještě předtím bych chtěl o něco požádat. Je to technická záležitost, abych lépe pochopil, co si vlastně přeje paní navrhovatelka. Ten odklad, to zmrazení, které žádáte, je podmíněno něčím, anebo ne? A případně, pokud by se jednalo tedy o lhůtu dvou let, je to závazná doba nebo nikoli? To bych rád věděl. A nyní bych chtěl požádat, eh, zda pan Artur Lopian z Evropské komise si přeje promluvit, nebo nikoli. Pane Lopiane, přejete si slovo? Přejete si promluvit? Děkuji. Chtěla bych eh, mluvit velice stručně. Já jsem z DG eh, Trade, Artur Lopian. Vyjednávali jsme o této dohodě s podporou podniků a AK získala eh, souhlas tří právních služeb Evropského parlamentu, Rady i komise. Chtěl bych vyznout dva aspekty. Jeden je vyjednávání, je potvrzeno, že vyjednávání bylo tedy provedeno v souladu s komunitárním a mezinárodním právem, takže otázka znovu otevření nebo pozměnění je čistě hypotetická. To by nebylo v našem zájmu. My jsme provedli eh, analýzu, která zde byla také eh, předložena. A druhá otázka se týká implementace. Právní služba potvrdila, že všechno lze provést, realizovat na eh, na úrovni mechanismů a nástrojů, které jsou obsaženy v dohodě. Takže to je vše, co se týče právních eh, otázek a eh, tato dohoda z právního hlediska může být podepsána tak, jak leží a běží. Pětiminutová replika nyní pro paní zpravodajku, prosím. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Nebudu odpovídat na všechny otázky, ale ráda bych něco vyjasnila, několik bodů. Za prvé, pokud by se jednalo o to, jak tady potrestáte Izrael, eh, ne, tak to není, nejedná se o žádnou sankci. Jedná se o to, jaké stanovisko přijmout k tomu, co bych nazvala upgradem de facto. Ne tedy de jure, ale de facto, protože takto umožňujeme novou možnost Izraeli a v této nové politice sousedství. Myšlenka spočívá v tom, že chceme podmínit eh, nový pokrok eh, v dohodách eh, s, s určitými zeměmi určitému programu toho, co bychom od nich mohli získat. My nemůžeme získat od Izraele v tuto chvíli, aby dosáhl míru, protože mír nezávisí jen na Izraeli. Ale osidlování na Izraeli záleží. Něk, některé vlády v Izraeli praktikovaly osidlování více než jiné. Eh, obsa, osidlování Jeruzaléma, východní části Jeruzaléma je také takovou přežitostí, nebo zablokování pásma gazy také na tom nezávisí. Ty výrobky, které jsou eh, nyní zakázány, to záleží nyní na Izraeli. Otázka, o níž jde v této dohodě, eh, závisí tedy na Izraeli říkáte, že nechcete penalizovat Izrael kvůli tomu, že nedosáhl míru. Ano, ale já s tím plně souhlasím, ale musíme žádat o Izraele program pro eh, podporu lidských práv, abychom dosáhli více. Já, co já tady říkám? Já eh, říkám, platí politika sousedství pro někoho více než eh, pro někoho jiného. Vy mi říkáte, že pro Izrael eh, se nemůže nic změnit, ale pokud se nic nemůže změnit pro Izrael, tak je to skutečný problém s Izraelem. Pokud Izrael nechce nic změnit v otázce lidských práv, ale my to žádáme od jiných států, tak to v tu chvíli znamená, že máme problém. A teď nemám na, na mysli eh, potíže s novou zahájením vyjednávání o míru. Jde o to, z čeho můžeme dosáhnout od Izraele eh, v otázce lidských práv, protože prozatím je tato láska skutečně skandální. A tak to chápu já, že v tomto parlamentu a v tomto výboru, a jak ukázalo EPP, bude se hlasovat pro vyjednávání dohody, ale je zapotřebí, abychom také měli při, eh, pozměňovací návrhy, které jsou proti dohodě a nebo zaměřené na to, abychom dosáhli toho, co si přejeme, abychom dosáhli něčeho víc. Něco, to jsou věci, které nezávisí na vyjednávání míru. Eh, potom je to otázka technická a otázka právnická. Ano, já jsem viděla eh, právní stanovisko. Několikrát jsem si ho pečlivě přečetla. Ano, můžeme se tvářit, že se nic neděje. Izrael prohlašuje, že toto je jeho území a Evropská unie se bude chovat stejně jako vždycky. Ehm, ale otázka spočívá v proveditelnosti. Co to způsobí na daném území? Nepovede to vůbec k ničemu. Znamená to, že z kolonizovaných území se sem budou dostávat dál eh, tyto produkty. Takže by nebylo proveditelné takovéto opatření. V případě, že budeme chtít nějakou pozici, nějaký plán B, nějaký kompromis, tak jsem navrhla ve svém eh, návrhu stanoviska něco, co je techničtějšího, něco, co nazývám tou dočasnou dohodou. Ale nejedná se o to, abychom něco oddálili, odložili, abychom odložili tuto dohodu. Ale pokud si přejete, abychom se dohodli dobře, tak se dohodneme ale jde o to, aby se ohledně izraelských výrobků něco změnilo přímo na daném místě v terénu. A toho může dosáhnout právě tato dočasná dohoda. E, článek 81 jednacího řádu se změně právě o tom. Tento článek uvádí, že dočasná smlu, e, dohoda obsahuje doporučení týkající se změn a nebo realizace navrhovaných e, aktů. Takže dočasná dohoda může eh, posloužit k tomu, aby se ověřilo, jak se něco praktikuje, anebo aby se navrhla nějaká změna. A to je právě to, co navrhuji já teď. Jde o to, abychom zavedli, aniž bychom začali znovu vyjednávat celou dohodu, abychom tam zavedli tu větičku, o které jsem mluvila. Ale pokud si to budete přát, pokud se to o tom rozhodnete, ne, zde tady u stolu se rozhodneme, že tato dohoda projde, tak si nepřeju, abychom kromě jiného, že budeme mít potíže, abychom ještě k tomu měli tedy formální e, právní stanovisko a abychom navíc neměli žádnou příležitost, abychom skutečně kontrolovali e, vstup výrobků z kolonizovaných území nebo z osilovaných území do Evropské unie aby tedy náš eh, akt měl jen eh, deklaratorní výsledek. Já jsem vám navrhla cestu, kterou mi také eh, navrhli právníci. Bylo by dobře, abychom takovouto cestu proskoumali a ponechali si pro případ, že bychom potřebovali nějaký plán B. To je tedy plán, který vám také navrhuji, protože si myslím, že se nám možná nepodaří dosáhnout politického kompromisu, ale toho technického bychom mohli dosáhnout. To jsou tedy moje závěry. Ještě, pane Provros, zopakujte mi prosím, na co jste se ptal. Pokud eh, vaše žádost o zmrazení, o oddálení, lhůty je podmíněna něčím konkrétním, nebo zda eh, tu nevidíte nějaké, nějakou možnost řešení konkrétní. Je ten termín dvou let definitivní, anebo závisí nějaké úvaze? Oui. Euh, Prezident. Pane předsedo, já jsem nenavrhla ani dva roky, ani žádné zmrazení. To navrhuje výbor INTA. Já jsem oznámila pozměňovací návrhy a navrhl jsem ústupové řešení, které žádá předložení průběžné zprávy a kde by mohly být obsaženy minimální návrhy změn, které by neznamenaly revizi celého protokolu. Nenavrhuji žádné zmrazení. Já si myslím, že by bylo bývalo lepší nejednat o té věci nyní, protože jsme uprostřed velké bouře. Politické skupiny o tom rozhodly jinak. Já nenavrhuji nové zmrazení a nenavrhuji žádné podmínky. Já nemám politickou možnost předkládat podmínky. Já říkám jednoduše, že takováto průběžná zpráva nic nezmrazuje, ale týká se případných změn, týká se případného uplatňování dohody a INTA se na základě toho rozhodne. To je celé. Termine per la presentazione degli emendamenti, ve lo ricordo. Lhuta pro pozměňovací návrhy, jak už jsem mluvil, 29.3. ve 12 hodin. Passiamo al punto 4. Přijdeme k bodu číslo 4 a to je využití údajů jmene evidence cestujících. Navrhovatelkou je paní baronka Latford. Eh, ricordo che... Chtěl bych připomenout, že paní navrhovatelka předložila návrh stanoviska. Kdo se nechce zúčastnit této eh, debaty, může odejít ze sálu, ale ti, kdo se zůstávají, prosím, ať zachovají klid. Paní navrhovatelka se v pozměňovacích návrzích eh, zaměřovala i na aspekty, které se přímo týkají eh, kompetencí výboru AFET s cílem přispět eh, k práci příslušného výboru, tedy nechce zdvojovat, eh, opakovat práci konanou v příslušném výboru. Prosím, mějte eh, projevte té špetku pozornosti. Budeme tedy si vyměňovat názory při jediné příležitosti, a to dnes mm, k tomuto návrhu stanoviska. Předávám slovo paní baronce. Prosím. Nemluví do mikrofonu, že? Paní baronka nemluví do mikrofonu. Jak jste eh, správně uvedl, pane předsedo, úkolem eh, tohoto výboru je eh, proskoumat vnější dopady navržené směrnice EU o využívání údajů jméné evidence cestujících. Není to tedy dohoda s US, o které jsme hlasovali v Libe dnes dopoledne. Já jsem se eh, snažila podívat se eh, na eh, ty vnější aspekty, které bychom měli zdůraznit. Kontext je takový, že v řadě usnesení které eh, vlastně se táhnou již po desetiletí. Evropský parlament zdůrazňoval nutnost Eh, zasadit eh, údaje jméne evidence cestujících eh, do, pod, nebo pod zásadu dodržování soukromí a občanských práv. A musíme zajistit, aby tyto údaje jméne evidence cestujících byly využívány pouze orgány činnými v trestním řízení, při stíhání teroristů a přeshraniční organizovaný zločin. Také jsme zdůraznili nutnost, aby dohody smlouvy s třetími eh, stranami byly kompatibilní eh, s našimi standardy ochrany eh, dat. Ti, kteří odcházejí, prosím, odejděte, <laughs> bude to velmi dobře a nerušte, prosím. So, obviously... Takže ta hlavní práce na tomto dokumentu připadne do výboru LIBE, kde můj krajan, pan Kirkhope, je e, zpravodajem. Jedna z mých e, námitek pro Eh, vypracování stanoviska AFED je snaha o dodržení hladkých vztahů nebo zachování ehm, eh, hladkých eh, vztahů s ehm, třetími zeměmi a dopravními společnostmi. Já jsem v pozměňovacím návrhu číslo jedna a projdu těmi návrhy postupně uvedla, že ke konci přechodného období poté co letecké e, společnosti e, mají předložit e, údaje jmené evidence cestujících Evropské unie, tak pokud se vyskytnou technické problémy, měly by být řešeny komisí a s cílem vyhnout se individuálním iniciativám nebo zoufalým akcím ze strany členských zemí. Pokud tedy dojde k technickým problémům, tak eh, eh, nechceme, abychom eh, čelili spletí různých odpovědí od různých členských států. V pozměňovacím návrhu číslo dvě poukazují na to, že právo cestujících eh, by se měla týkat stejnou měrou občanů Unie i občanů třetí, eh, třetích zemí. Eh, to je jedna z črt našich právních předpisů o ochraně DAP. Dat. Nevycházíme ze zásady občanství, ale rovnosti. Pozměňovací návrh 3. Tady konstatují, že podstatě nesouhlasím s e, e, zařazením interních e, letů uvnitř EU od prvopočátku. Hlavním Hlavní problém bude řešit výbor Libe, ale já se soustředím na vztahy s leteckými společnostmi třetích zemí a státy příslušné vlajky. Jde o to, abychom měli proveditelná přechodná ustanovení. A já se eh, domnívám, eh, že toto by mohlo eh, vyústit v jakési provozní přetížení a mohlo by to znesnadňovat provoz. Takže já navrhuji držet se komise a napřed se naučit eh, chodit a pak až běhat. Budeme se nejdřív zabývat vnějšími lety a potom vnitřními. A to budeme tedy činit v tom následném období. V pozměňovacím návrhu 428 zdůraznuji, že mezinárodní dohody poskytují záruky, které jsou v souladu s touto směrnicí Evropské unie. A to jsou normy, které jsme se snažili v dohodě PNR zatím dodržovat. Vím, že vznikly určité spory s, s dohodou se Spojenými státy 1 a vím, že ve výboru Libe to také by bylo určité, určitě rozruch pokud neexistují alternativy. Ale tyto dohody by měly být v souladu. A také jsem navrhla v pozornosti návrhu 6, že bychom měli rozšířit informační povinnost. Je to úspěch metody PUSH a prováděcí směrnice přepravci třetích zemí. A u přenosu dat do třetích zemí chceme zjistit, jak často tyto transfery jsou prováděny. Takže to jsou ty věci, které bych chtěla řešit a samozřejmě jsem připravena na vaše otázky. Grazie molte. Děkuji, pan Fajon, dvě minuty. Chvále lípa, najprve bys... Paní Fajon. Kolegic. Děkuji vám. Děkuji eh, Sáře, mé kolegyni, podporuji většinu jejich pozic. Ve výboru LIBE se zabýváme všemi eh, těmito otázkami a já věřím, že eh, účelem navržené směrnice je potírat terorismus. Eh, my máme eh, možnost koordinovaného eh, systému, ale je zde celá řada pochybností a názorových různic. Potřebujeme analýzu dat, potřebujeme údaje typu čísel pasů, bankovních účtů a tak dále. Já se domnívám, že musíme být rozhodní v boji proti terorismu, ale musíme zajistit ochranu dat, musíme dokázat chránit osobní údaje, abychom Ehm, neporušovali eh, právo na soukromí. Eh, potřebujeme tedy proporcionální přístup a současně účinný přístup v boji proti terorismu. Eh, tato data by měla být výlučně používána v potírání terorismu a nikoli za jiným účelem. To byl jeden z hlavních problémů také v případě dohody se Spojenými státy, která ostatně dnes byla schválena. Pokud je o náklady, tak bych chtěla eh, dodat, že tady také pach, panují velké pochybnosti. Bez ohledu na to, zdali údaje budou shromažďovány pouze na externích letech. Pokud je o interní lety, tak to nemá smysl tak jako tak náklady budou velmi vysoké, zejména pro menší země. A domnívám se, že proto potřebujeme centralizovaný systém, ale Evropská komise se této otázky ještě ani nedotkla. A pak ještě jedna věc. Chtěla bych obrátit vaši pozornost na poslední studii o, o základních právech EU. Tato studie kritizuje tuto navrženou směrnici. Požádali jsme e, o stanovisko také výbor Libe, ale e, názory se liší. Potřebujeme více čas. Další kolegyně, prosím stručně. Máme důležitý další bod. PNR je nástroj, který je velice eh, důležitý a byl vytvořen na základě dohody se Spojenými státy a umožňuje nám bojovat eh, s organizovaným eh, zločinem, ale také je proti Lisabonské smlouvě a vnitrostátním právům. Evropský ochránce osobních údajů ohledně článku 29 bývalé směrnice o ochraně osobních údajů eh, promluvil velice tvrdě eh, ohledně tohoto rejstříku. Ehm, nelze udělat úplně všechno. Tento systém vytváří ze všech občanů podezřele, a to v právním státu. Já nejsem právnička, ale připomíná mi to slavnou Beckerovu větu, která uvádí, že je pravděpodobnější, aby viník se potuloval na eh, svobodě, než eh, aby, než to, že eh, je člověk, který je nevinný ve vězení. Náš boj proti terorismu potřebuje velice eh, jasnou eh, představu, jasné cíle, jen za té mm, mm, za toho předpokladu můžeme přijímat opatření. Nesmíme zapomínat na naše právní systémy. Eh, soudní otázky jsou důležitá věc. Členské státy, pokud bude zapotřebí, určitě pro soudní řízení budou mít finanční Eh, prostředky na boj proti mm, organizovanému zločinu. Nemnoho Italů by citovalo Beccaria, to, je, to jsem chtěl eh, poznamenat jako další Erlt z Dartmouthu. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Řečník bohužel nemluví do mikrofonu. Použijte ten, ten vedlejší mikrofon. Směrování těch pozměňovacích návrhů lze shrnout v preambuli. Tam se hovoří o tom, že e, parlament je rozhodnut bojovat proti terorismu a chce e, hájit a chránit lidská práva a pak e, souhodného výboru zní, že e, přenos e, těchto údajů jméne evidence cestujících by měl být omezen na nezbytné případy boje proti terorismu. Chci proti tomu postavit evropský zatykač. O přenosu dat se hovořilo mnoho, ale pokud jde o zatykač evropský, tam nejsou vůbec žádné pojistky a vůbec nikdo se neptá například eh, co nastane v případě eh, extradice osob, kde osoby, včetně eh, Britů, jsou vystaveni velmi přísným právním systémům. Je zde celá řada omezení v přenosu údajů, ale nikoli eh, v případě evropského zatykače a, protože, a to protože eh, to je opatřeno štítkem EU. Eh, takže podle názoru eh, eh, paní eh, baronky Latford evropský zatykač nepotřebuje žádnou ochranu osobních údajů ani žádné pojistky. Nicméně využívání údajů jmen evidence cestujících je přísně chráněno. Co je pro vás důležitější, lidé nebo údaje? Odpověď je jasná pokud něco má evropský štítek a pokud nás přibližuje k evropskému superstátu, tak eh, eh, na lidi kašleme. Tolik o eh, občanských a lidských právech. Arlaki. Pan Arlaki, zvládne to za minutu, minutu a půl? Mám několik obav týkajících se tohoto návrhu a doufám, že Evropský parlament odmítne nebo e, je hluboce změní. E, kolegové už se vyjádřili o legálnosti celého nástroje PNR, ale já bych e, chtěl promluvit o užitečnosti jmeného rejstříku cestujících v boji proti terorismu. Experti na terorismus a organizovaný zločin si nemyslí, že by to byl správný Ehm, nástroj a je zde riziko, že budeme následovat americkou paranoju. Zdá se spíš, že je tu diskotéka, než by to byl parlament. Takže buď všichni změníme eh, chování, a nebo vypneme tu hudbu. No tak zavřeme dveře. A nebo je budeme poslouchat. No, posso invitarvi a ballare se vogliamo mohu vás vyzvat k tanci. Possiamo chiudere le porte? Můžete prosím zavřít dveře? Prego. Arlaki. Yes, I was, uh... No, pane Arlaki. Eh, říkal jsem, že se obáváme, že, eh, obávám, že se řídíme americkou filozofií a strategií boje proti organizovanému zločinu a terorismu spočívající především v tom, že se vytváří obrovská databáze, eh, která neukázala ani svou užitečnost, ani efektivitu, ani evropské vlády, ani orgány od 11. září, když se řídí jinou strategií neboli selektivně využívají data, využívají eh, poznatky z pravdických služeb, eh, nevyužívají tuto obrovskou databázi, protože její užitek je spochybnitelný a je dokázáno, že ani jeden mafián, ani jeden terorista nebyl chycen na základě tohoto nástroje. Naše agentury u nás v Evropě měly od měli údaje o lidech, které, o kterých chtěli, a nebo o podezřelých a nepotřebujeme v žádném případě navyšovat mm, navyšovat počet nástrojů a zhoršovat eh, podmínky svobody demokracie. Děkuji kolega Ungureanu. Prosím jen minutu a půl aby kolegyně Lunáček také mohla promluvit. Děkuji. Naprosto souhlasím s baronkou Latford. Kromě pozněcí návrhu 5, který navrhuje, aby členské státy předávaly údaje PNR třetím zemím. Pouze pokud je uzavřena mezinárodní dohoda s touto zemí. A Toto omezení předpokládá, že údaje PNR budou předávány do Spojených států a do Austrálie. Bylo by mnohem rozumnější používat eh, ustanovení, která umožní sdílení údajů PNR případ od případu. A samozřejmě to by neznamenalo, že přenos eh, dat bude nutně povolen. Bude povolen do třetích zemí, které zajistí přiměřenou míru ochrany osobních údajů a samozřejmě se souhlasem členského státu, se kterého budou tyto údaje předávány. A nyní na závěr paní kolegyně Luňáček na minutu a půl. Děkuji jménem naší skupiny. Chci říct si na začátku, že obecně naše skupina má velké problémy pro mě, jako řekl pan Alakin, pokud jde o nezbytnost a proporcionalitu sběru osobních údajů, tedy také údajů PNR. A konkrétně k tomu, co navrhuje paní Latford jako pozměňovací návrhy, z velmi málo z nich eh, souhlasíme. Ochrana osobních údajů by se měla týkat nejen občanů EU, ale také občanů třetích zemí. A obecně Moje hlavní potíž s touto eh, dohodou a s tímto návrhem je, že pro naši skupinu není jasné, zda skutečně potřebujeme všechny tyto údaje, abychom bojovali s terorismem. A zejména v jedné věci, když hovoříme o třetích zemích. I když eh, máme dohody s třetími zeměmi, ať je to Kanada nebo Austrálie, ale jak je to s těmi dalšími? Kdo kontroluje plnění těchto dohod. Pouhá dohoda nestačí a pro nás ochr- ochrana osobních údajů občanů a lidská práva jsou minimálně stejně důležité jako boj s terorismem. A když se podíváte na země, které mohou říci, že s námi spolupracují v boji s terorismem a současně to mohou být režimy, které tyto metody používají, aby sledovali například představitele opozice. Já jsem velmi zdrženlivá a naše skupina má velké výhrady k těmto dohodám. A uvidíme tedy, jak to bude probíhat u pozměnce návrhu, ale zatím to není věc, kterou bychom obecně podporovali. Děkuji, chtěl bych připomenout, že pozměňovací návrh lze předkládat do 29. Passiamo a questo punto al, all'argomento Přejdeme k následujícímu bodu a to je výměna. Ano, omlouvá se pan předseda. Prosím, odpovídejte pokud možno stručně, protože zde jsou eh, hosté, kteří už čekají 20 minut, máme spoždění. Děkuji. Můj bod netrval eh, příliš dlouho. Hlavní eh, prvek, který se týká proporcionality, eh, jak už jsem uvedla, já eh, neuvádím to, mm, ta změna témata mm, ve vztahu k výboru AFET, protože to jsou témata, která byla probírána ve výboru LIBE a proto jsem se snažila aby naše stanovisko se zakládalo tedy na eh, našich eh, kompetencích. A silně jsem si uvědomovala nedostatky meného seznamu pasažerů. Před třemi lety jsem eh, vedla zprávu o profilingu, vytváření tedy profilu v Evropském parlamentu, takže jsem si uvědom, takže si dobře uvědomuji, že je třeba zachovat vyváženost eh, textu. Eh, panu Erlovi to. Eh, musím říct, že to není věc, která by se týkala evropského zatýkače a nebo našich britských záležitostí. Možná byste si měl přečíst ten hol, který mi byl vzdán na stránkách Herald International tam, kde se psalo také o evropském zatykači. Paní Fajon se zmínila o nákladech A to je také vybrat v souvislosti s PNR, protože zapotřebí tedy sbírat údaje, ale kdo za to bude platit. A e, je jasné, že letečtí přepravci se tím budou zabývat, že to bude třeba mm, probrat také ve výboru Libe. A pak je tu celé oprávnění pro eh, existenci PNR. Eh, z výboru Líbe je eh, známo, jak já jsem stála tedy proti tomu pojmu neznámý podezřelý, který hlásí komise, protože když někdo podezřelý, tak není neznámý nebo tedy skutečně neznámý. Je třeba mít na mysli terorismus a závažné trestné činy. A moje pochybnosti spočívaly v souvislosti s touto dohodou v tom, že tu jsou různé druhy výkladu eh, klauzulí v této dohodě ohledně to musím říct, že je zapotřebí eh, eh, revidovat tuto eh, klauzuli, protože se mi nezdá, že Evropská unie a USA by se úplně shodly. K tomu, co říkal pan Ungurianu, k si na 5, neřekla bych, že máme dohodu se třetími zeměmi. Druhou alternativou je, je strana. Strana, které jsou součástí společné umluvy, protože my jsme členy nebo součástí nějaké společné úmluvy. Ale můžeme o tom bilaterálně jednat, pokud si budete přát. Děkuji vám. A nyní nás tedy čeká výměna názorů o finančních externích nástrojů na léta 2014 2020. Máme zde čtyři řečníky. Paní Marie Marinaky, výkonná ředitelka oddělení pro globální a mnohostranné záležitosti ESVČ. Stefano Sannino, generální ředitel pro rozšíření Evropské komise. Klaus Rudischauer, možná jsem to nevyslel úplně přesně, ředitel pro kvalitu a dopady generální ředitelství DEVKO a pan Tunklej Mark, ředitele služby nástrojů zahraniční politiky Evropské komise. Omlouvám se za spoždění váženým hostům. Toto je první výměna názorů o prvním um, tomto balíčku. Eh, tento balíček byl přijat 7. prosince 2011 a naše mm, diskuze je velice důležitá, protože ty nové finanční nástroje Eh, by měly podporovat od roku 2014 do roku 2020 vnější politiku Evropské unie. Spravduje a FED eh, se eh, rozhodli, že budou se zabývat tímto tématem balíčku, aby zajistili větší efektivitu a viditelnost Evropského parlamentu tváří v tvář celému tomuto tematickému bloku. A nyní bych chtěl předat slovo SVČ, tedy Evropské komisi, aby nám vysvětlila, jaké nové návrhy byly předloženy v souvislosti s těmito novými nástroji a jaké jsou tedy rozdíly oproti stávajícím finančním nástrojům. Prosím, vysvětlen nám mm, tedy určité horizontální aspekty. Za prvé, jakým způsobem se zaručuje v návrzích kontrola ze strany parlamentu u těchto finančních nástrojů pro vnější činnost, zejména strategická rozhodnutí, která souvisejí s těmito nástroji. Za druhé, jakým způsobem návrhy komise podporují principy demokracie, právnosti a lidských práv? Za třetí, jaké jsou dohody o e, spolupráci s SVČ komisí ohledně e, aplikace těchto nástrojů, za čtvrté, jak se realizuje koordinace mezi EU a členskými státy a jak se realizuje koordinace mezi mezinárodními organizacemi a mezinárodními dárci jaké jsou formy partnerství pro eh, země příjemcovské eh, s ohledem na pomoc Evropské unie pro eh, politické priority a programy pro takovéto příjemcovské země. A potom, jaké nestátní organizace a občanské organizace jsou začleněny jak do aktualizace, pardon, jak do provádění, tak do monitorování těchto eh, programů a jaké jsou očekávané eh, pokroky. Předáme slovo zpravodajům, každému dáme tři minuty, a to je kolega Vigenin, kolega Kukan, kolegyně Brantner a kolega Mauro. Jako první kolega Vigenin za PSD, a to je předvstupní nástroj. Prosím. Thank you very much. Uh... Děkuji, budu stručný, poněvadž čas kvapí, ale několik připomínek úvodem k nástroji IPA. Obecně vítáme eh, skutečnost, že tento nástroj, tak jak je prezentován, bude mnohem pružnější, bude orientován na politiku a eh, také dá možnost realokace nebo přesunu těžiště z jedné politiky do druhé a nebude také eh, choulostivý na status. To znamená eh, země, které mají přístup ke všem oblastem politiky, politiky nebo budou mít přístup ke všem oblastem politiky bez ohledu na stádium jejich eh, přistupování, což je dobré ale mám také několik otázek a mm, prozbu o e, detailnější vysvětlení. My připravujeme naši diskusi, připravujeme také slyšení a zodpovězení některých otázek od prvopočátku by mohlo být užitečné. Za prvé, Víme, že v návrhu komise je uvedeno, že e, e, speciální těžiště by mělo být kladeno na politická kritéria, zejména na západním Balkánu mají země určitá e, specifika a specifické potřeby, zejména vláda práva, posílení institucí, boj proti organizovanému zločinu, korupce a e, respektování lidských práv. A pak ještě mm, mm, další nedostatky i obecného rázu, například vzdělávání, stíhání zločinů, budování institucí a tak dále. Tyto otázky jsou e, jakýmsi ústředním pilířem e, procesu integrace a z tohoto hlediska se táží, jak ty identifikované politické oblasti plní eh, nebo odrážejí eh, tyto potřeby nebo eh, uspokojování těchto potřeb, zejména u států západního Balkánu. Pak ještě další věc, která by měla být vyjasněna, je to oblast nebo oblasti politiky. Vy jste uvedli, že tady bude vhodná kombinace mm, mm, politik na základě strategického dokumentu a hodnotících zpráv. Co tím e, myslíte? E, ptám se, v některých případech budou pouze některé oblasti politiky k dispozici, anebo ten mix nebo kombinace politik znamená, že všechno bude k dispozici, všechny politiky budou dostupné, ale některé méně a jiné více. Na některé se komise zaměří méně, na jiné více, v závislosti na situaci ve specifické zemi, konkrétní zemi. Další problém e, chápu, že dáváte e, spíše obecnější odpovědi týkající se všech instrumentů, ale zejména pokud jde o nástroj předvstupní pomoci, jak vidíte eh, roli parlamentní kontroly a vůbec zapojení parlamentu ehm, v celém rámci a také v rámci víceleté strategie a strategií jednotlivých zemí. To by bylo zajímavé eh, slyšet. Samozřejmě na tom budeme dále pracovat. Děkuji. Grazie. Kolega Kuk. Děkuji. Kolega Kukan má slovo. A potom kolegyně Brandner. No, Děkuji mnohokrát. Evropský nástroj sousedství. Nejdříve dvě obecné poznámky a potom požádám naše hosty o zodpovězení některých otázek a využiji jejich přítomnosti. Pokud jde o tento nástroj, já plně podporuji základní hodnoty u tohoto nástroje důraz na spolupráci, na lidská práva, právní stát, budování demokracie. To je klíčové pro Evropskou unii a pro budování partnerství se zeměmi v našem sousedství. Evropská unie potřebuje nástroj, který bude efektivní a bude reagovat na vývoj v našem sousedství. To znamená politicky motivované výkony na základě výsledků u těch zemí, které mají reformní ambice. A proto vítám myšlenku, že tam, kde úroveň podpory ze strany EU znamená pokrok a politické reformy. A chci položit pět otázek, nebo požádám o komentář naše hosty. Za prvé, uplatnění zásady more for more, více za víc. Jak eh, komise posuzuje aplikaci zásady more for more v praxi. Můžete rozvést eh, chápání indikátorů v nařízení. Jaké motivační faktory mohou být použity v dalších formách podpory, co se týče přístupu více za více? Za druhé, benchmark pro pokrok. Mohou naši hosté vysvětlit, eh, systém benchmarkingu pro vyhodnocení pokroku v sousedních zemích. Za třetí, pokud je o pružné použití alokovaných prostředků pro jednotlivé země. Jaké úvahy jsou v pozadí realokace prostředků v zemi, pokud oficiální orgány neplní příslušné normy v oblasti lidských práv? Jak je, jaká je úloha organizací občanské společnosti. Kondicionalita. Tento nástroj navrhuje využití založené na výkonnosti a výsledcích, jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Jaký konkrétní mechanismus bude použit pro použití pozitivní kondicionality? A jak se díváte na posílení využití negativní kondicionality prozatím v řadě krizových situací toto nebylo ve skutečnosti v politice sousedství využito. A poslední otázka je, jaká je úloha Evropského parlamentu v oblasti plánování politických priorit. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Pan, paní kolegyně Brantna na tři minuty. Yes, sorry, the microphone didn't work over there. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla se změnit od třech otázek. Struktura, působnost a práva parlamentu. U nástroje pro stabilitu. Mně se líbí skutečnost, že článek 4.3 o krizové připravenosti byl povýšen a má vlastní článek nyní. A já bych chtěl změnit tedy politiku partnerství líbí se mi skutečnost, že komise chce vynaložit 65 rozpočtu na krátkodobou reakci na krizové situace. Souhlasila bych s navýšením na 70 protože nejdůležitějším rysem eh, nástroje stability je právě reakce na takovéto krize. A u článku 4 a 5 bych uvítala 15 a 10 pokud je o působnost, je tu celá řada politických oblastí, které byly zmíněny v těchto třech článcích, zejména v příloze. Avšak domnívám se, že bych chtěl zúraznit některé věci. Chtěl bych posílit vazbu mezi protiteroristickou politikou a bojem proti organizovanému zločinu a dodržování lidských práv v těchto opatřeních. A za druhé, otázka přírodních katastrof a obnovy po katastrofách. Tady potřebujeme jasnější definici, že v těchto případech eh, tento nástroj může být použit pouze, pokud katastrofa má dopad na bezpečnostní situaci. A IFS by mělo být použito pro řešení bezpečnostních obav plynoucích z těchto katastrof a ne pouze řešit přírodní katastrofy. proto máme službu ECHO a další nástroje. Konečně, pokud je o parlamentní dohled, je to velký otazník pro mě jako v řadě dalších nástrojů. Jaká bude konkrétně naše, jaká budou naše práva, pokud jde o dohled. A v té dlouhodobé části se to týká aktu přenesené působnosti, a je třeba také posílit práva parlamentu, pokud jde o krátkodobá opatření. Děkuji. Děkuji. Nyní Mario Mauro u nástroje partnerství na tři minuty. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Tři stručné otázky, které se týkají eh, lepšího pochopení věci a eh, snad někdo z našich hostů by eh, nám to mohl upřesnit. Například to, co zaznělo minulý týden, kdy proběhla výměna názorů s výborem pro zahraniční věci. Baronka Ashford na to eh, poukázala, že nástroje partnerství jsou eh, jasným eh, zahraničně politickým nástrojem a hrají stěžejní eh, roli při prosazování strategických zájmů Evropské unie. Co jsou podle vás prvky nástroje partnerství, které by měly být dále posilovány, tak aby tato stěžejní role nástroje ve vztahu k zahraničně politickým vztahům EU byla posílena? A pak druhá otázka na pana Rudy Dischhausera, eh, nástroj partnerství se vztahuje ke všem zemím, které udržují eh, zahraničně politické vztahy s EU. Tento nástroj má tudíž globální orientaci. Eh, za jakých podmínek přisuzujete tomuto instrumentu prioritu zejména v podpoře latinskoamerických zemí. A pak ještě otázka eh, na eh, paní eh, Marinaky. Jak hodnotíte vy nástroje partnerství a do jaké míry by mm, měly být vhodné pro rychlé nasazení v zemích třetího světa. V jaké situaci je to vhodné a na jaké období ehm, by to mělo být uplatňováno? Děkuji nástroj eh, pro eh, prosazování demokracie a lidských práv. Hm, příslušný kolega Krasendorf není přítomen a proto eh, přečtu otázky hm, jeho jménem. Neexistují delegované právní akty, které patří k tomuto návrhu a jak se to vztahuje k poslednímu dohodovacímu řízení a za druhé hlavní bod eh, tohoto nástroje eh, musí eh, spočívat, nebo hlavní funkce musí spočívat ve flexibilitě, jak chce vnější činnost nebo vnější služba komise tento prvek flexibility realizovat. A třetí a poslední otázka, nástroj Eh, pro financování propagace demokracie a lidských práv se týká zejména lidských práv. Eh, nebylo zvažováno eh, to rozšířit, tento mandát demokratizace pojmout šířej? Tak to byly otázky, které jsem položil jménem pana Lambsdorfa záhy dáme slovo našim hostům. Každý bude mít 5-6 minut na odpověď. První je paní Marina Marináky, výkonná ředitelka. Prosím, můžete začít. Thank you very much, Chair. Thank you. Děkuji vám mnohokrát a děkuji za eh, příležitost být s vámi jménem svých eh, kolegů a děkujeme za iniciování tohoto dialogu, který doufejme posune vpřed toto úsilí, které se týká eh, nástrojů eh, více letého eh, rámce programování. Možná, že se týká příštích sedmi let. Já se domnívám, že je naprosto nezbytné, abychom brali na zřetel názory členů Evropského parlamentu a přisuzujeme velký význam všem komentářům, které zazněly dnes a ještě e, zazní v dalších diskusích. Pokud jde o ty konkrétní nástroje, tak e, požádám své kolegy, aby vám e, poskytli všechny příslušné informace. Podle nás IES představuje integrální eh, součást politiky komise a eh, my eh, zkoumáme všechny obce a všechna řešení a tady spoleháme i na vaše politické vedení. Domníváme se, že ten balík, který jsme uzavřeli, eh, odbráží priority mm, příštího víceletého finančního rámce, tak jak eh, byly předloženy eh, v rámci společného výboru o globální Evropě a domníváme se, že absolutně obrážejí i politickou realitu. Z těch nástrojů který je eh, eh, nový, eh, který zatím ještě nedošel uplatnění v uplynulých letech, je nástroj partnerství. Eh, to je něco, co je zcela eh, eh, nové. Víme, že vysoká představitelka paní Kety Ashton navštívila před několika dny výbor pro zahraniční věci a také ona poukázala na přidanou hodnotu tohoto nástroje, který vůbec poprvé poslouží strategickým hodnotám a prioritám Evropské unie. a bude samozřejmě přispívat i k vymícení eh, chudoby eh, na celém světě. Ten nástroj eh, partnerství, u kterého spoléháme na vaši spolupráci a usměrňování, pokud je o jeho doladění, by měl obsahovat prvky, které narysují nové oblasti spolupráce a tady máme pocit, že je zapotřebí zacelit určitou mezeru. Navzdory skutečnosti, že mm, ta obálka jako taková je poměrně e, skromná, máme pocit, že přesto přeze všechno mm, e, zajišťuje potřebnou platformu politických iniciativ, tak abychom mohli e, uskutečňovat naše strategické plány a strategickou politiku s klíčovými strategickými partnery v EU, um, um, což um, neplatilo v minulosti uh, vinou absence uh, strategického plánování. Takže tady se domníváme, že tento nástroj uh, zapadne do rámce ostatních nástrojů, bude s nimi v dobrém souladu. Pokud jde o nástroj pro demokracii a lidská práva, ten se již osvědčil eh, a zdá se, že se jedná o úspěšný eh, experiment. My se domníváme, že bychom si neměli eh, zahrávat s něčím, co tak velmi účinně funguje a měli bychom pouze věci dolaďovat. Leda, že hm, vidíte nějakou naléhavou potřebu to měnit. Jinak by to bylo kontraproduktivní pro naše cíle. Tady jde o šíření našich klíčových hodnot, jimiž eh, eh, je protkána naše zahraniční politika. Jsme eh, rádi, že nyní tento nástroj skutečně zaujal to přední místo, kterému náleží, totiž mnohé země, nejenom členské státy Evropské unie, no, toho, z toho mohou profitovat. Je to něco, Eh, co se bude uplatňovat i v dalším šíření dialogu o lidských právech, eh, v šíření dobré zprávy věcí veřejných, v politice více za víc a jde také o obohacení našich vnitřních procesů a procesů um, uh, uvnitř vlád jednotlivých uh, států uh, v prosazování demokracie a lidských práv. Já mám za to, že politika more for more, více za víc, je něco, um, co v sobě obsahuje všechny ty prvky a tady by úsilí jednotlivých států mělo být uznáno náležitě, bez ohledu na to, zdali bylo úspěšné či nikoli, a to tak, abychom více přispěli, rozšířili eh, náš podíl na trhu, eh, zvýšili naše alokace, utužili naši spolupráci. Nechci zabírat více času, eh, to byly pouze úvodní poznámky, předám slovo kolegům, ale samozřejmě se ráda ještě ozvu. Děkuji. Děkuji. Pan Stefano Sanino, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu poslanci Vigeninovi, a zejména za podtržení některých eh, novátorských aspektů předstupního nástroje. A přejdu ke konkrétním otázkám, které položil pan Vigenin. Pokud jde o důraz na politická kritéria, zejména v oblastech, které souvisí s právním státem, to je přesně jeden z centrálních aspektů předstupního nástroje v novém nařízení. A jak dobře víte, měli jsme kapitolu 23-24, tedy oblast základních práv a oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. A tam navazujeme kontakty s potenciálními kandidáty ještě před začátkem jednání. A je to první politická oblast, první cíl. A je to kontext, kde také chceme zasadit podporu pro institucionální rámec pro tuto zemi, pro region. Týká se to západního Balkánu. A jedna ze slabin, které jsme zjistili eh, v IP1, v prvním nařízení, je podpora poskytovaná budování institucí, které souvisejí se, se zprávou jednotlivých fondů, strukturálního fondu Provenkov a dalších tak eh, nebylo, ne, nepromítal jsem dostatečně oblast právního státu a proto si myslíme, že to by mělo být ústřední pro tu činnost, kterou budeme rozvíjet, abychom zajistili, že pomoc skutečně dokáže podporovat tento proces. A druhá otázka se týká politických oblastí a jejich eh, vzájemného poměru. My jsme se snažili, a pan Vigenin to zdůraznil, Snažili jsme se překonat rozlišování mezi jednotlivými složkami nástroje v současné podobě a snažili jsme se poskytnout více pružnosti. Chceme zajistit, že nebudeme pouze se držet přístupu, kdy jedna, jedna podoba je vhodná pro všechny. Budeme se snažit eh, ta řešení šít na míru. A když se podíváme na jednotlivé fáze vyjednávacího procesu, tak eh, můžeme zajistit alokaci příslušného mixu na základě konkrétních podmínek jednotlivých zemí. A my jsme se snažili, a je to důležitý prvek, odklonit se od eh, předem vymezených alokačních prostředků a chceme se dohodnout na určité strategii vůči příslušné zemi západního Balkánu, tak abychom ten politický mix skutečně upravili podle konkrétních podmínek. A je zřejmé, že to, co je třeba pro zemi, která začíná předstupní jednání, tak jako Černá hora v červnu, jsou, ty potřeby jsou jiné oproti zemi, kde zatím zahajujeme studii o proveditelnosti dohody o stabilizaci, jako je tomu o, u Kosova. Tedy zapojení Evropského parlamentu, já myslím, že to je otázka, která musí být eh, zasazena do širšího kontextu jednání s komisí. Komise také řeší další horizontální otázky nástroje pro vnější činnost. Pokud jde o nové nařízení o komitologii, Evropský parlament dostane veškeré návrhy současně s jejich zasláním členů výboru IPA. A v této fázi chci říci, že Budeme také zvažovat intenzitu vztahu mezi komisařem Filem a poslancem Evropského parlamentu. Kromě právního rámce jsme si jsme určitě připraveni vést pravidelné hluboké vněny názorů, abychom zajistili, že Evropský parlament bude spokojen s rozhodnutími a s naší orientací ale ještě jednou předpokládám, že tento prvek je třeba zasadit do širšího kontextu a nebudu to nyní rozvájet. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji i za dodržení řečnické doby. Slovo má pan Rudy Schauer, prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za příležitost k této výměně názorů. Eh, dovolte, abych ten balík charakterizoval čtyřmi větami. Myslím, že tím odpovím i na řadu otázek, které zde zazněly. Je důležité pochopit eh, vlastně tu podstatu celého balíku. Za prvé, je to skutečně balíček. Byl eh, vypracován všemi službami komise plus ES v těsné součinnosti a jako takový byl pak předložen komisi. Což znamená, že nástroje eh, byly eh, eh, velmi jemně sladěny navzájem, takže nedochází k překryvu a mm, dochází k co možná nejlepšímu sdílení zdrojů a synergií. Ehm, a to je důležité, já se k tomu ještě vrátím. Důležité také je, že jsme do toho vnesli nový prvek zjednodušení a to je nový typ implementace, jednotný pro všechny nástroje. A to je také důležité eh, a odpovídá to na řadu otázek členů tohoto výboru. Další bod je, že tento balík eh, obráží eh, novou dohodu, Lisabonskou dohodu a proto architektura v zásadě nebyla upravená, protože každý nástroj odpovídá jedné politice, tak jak je to vymezeno eh, ve smlouvě. To je důležité, protože to je ta základní eh, nosná logika balíku. Ty změny, k nímž došlo, eh, byly provedeny uvnitř těch jednotlivých nástrojů. A tady komise zjevně usilovala o zjednodušení, ale také o navýšení účinnosti a dosahu toho, kterého nástroje. Kolegové už o tom hovořili. A pak ještě ještě jeden důležitý aspekt ta oblast okruhu 4 a ten eh, balíček a také finanční částky toho balíčku představují eh, jednu z mála oblastí, kde komise navrhuje výrazné navýšení eh, financování, to znamená navýšení rozpočtu pro vnější činnost. To je také důležité pro pochopení toho balíčku. Pak ještě několik konkrétních odpovědí na otázky. Za prvé, eh, konkrétní otázky pana Kukana eh, opět, myslím, že je důležité to vnímat jako balíček, protože to, co se ptal na nástroje sousedství, se týká všech, os, všech nástrojů. Zapojení občanské společnosti, flexibilita alokací, zásada více za víc, kontrola parlamentu. To vše bylo vlastně pojato stejným způsobem ve všech nástrojích, abychom měli lepší koherenci v naší vnější eh, činnosti protože mnohdy budeme uplatňovat z dobrých důvodů stejné instrumenty ve stejné době. A proto je důležité, že například pokud jde o pružnost, kterou obsahují všechny nástroje, ta se může projevovat tak, že nebudou všechny fondy hned eh, přiděleny, ale některé zůstanou v záloze, tak říkajíc, aby eh, reagovali pak na eh, nově se rodící okolnosti. To je mm, určitý nový prvek pružnosti, který zatím neexistoval v této politice pouze ve fondu v Evropském rozvojovém fondu. Pokud jde o otázku pana Maura, myslím, že musíme být jasno, totiž záměrem eh, nástroje partnerství není nahrazovat eh, nástroj rozvojové spolupráce, Určitě ne v oblasti Latinské Ameriky. My pouze navrhujeme pro některé latinskoamerické státy uplatňovat novou formu kooperace, ale bude to stále DCI, ten hlavní nástroj pro rozvojovou spolupráci. Eh, nástroj partnerství má výhodu v tom, že akce jednotlivé akce nebudou eh, považovány za programy rozvojové eh, pomoci a tím pádem rozšiřují naše menu eh, možností spolupráce. Dále otázka, proč nebyly pro nástroj demokracie navrženy delegované akty. Toto musí být vnímáno v celkovém kontextu. My navrhujeme delegované akty tam, kde se domníváme, že v průběhu uplatňování nástrojů dojde k významným změnám v přístupu nebo prioritách prioritách a proto máme možnost je modifikovat delegovanými akty. To bylo například výrazně uplatňováno e, v nástroji pro rozvojovou pomoc, ale tento e, nástroj, e, o kterém hovoříme, tam nepočítáme s modifikacemi u jiných nástrojů, ale tuto možnost eh, předvídáme. A pokud eh, jde o otázka, otázku pana Lambsdorfa, kterou jste přečetl, eh, myslím, že musíme mít jasno v tom, že demokratizace ehm, je zastoupena že ve všech nástrojích. Není to mm, pouhou doménou toho nástroje pro demokracii. Eh, to by byla eh, velká chyba, protože ve všech oblastech musíme eh, tlačit na demokracii. Ten nástroj pro demokracii a lidská práva je spíše zaměřen právě na lidsko, lidská práva a svobodné volby a tak dále. Myslím, že tím to končí, pane předsedo. Děkuji. Pan Mark, máte slovo? Nejdříve odpovědět na otázky paní Brantner k IFS a chci poděkovat za podporu, kterou poskytla většině prvků směřujících ke zlepšení nástroje IFS. A je pravda, že to, o co se snažíme, je zajistit, že dojde ke zvýšení pružnosti a také rychlosti poskytování krátkodobých prvků. A je také pravdou, že jsme zdůrazňovali, že se snažíme o zlepšení dlouhodobé schopnosti řešit eh, prvky peacebuildingu i řešení konfliktů. Chtěl bych také doplnit, pokud jde o její návrh, že bychom ze současné působnosti nástroje měli výjmout ty prvky, které se týkají přírodních katastrof. Já myslím, že naopak bychom měli trvat na současném rozsahu, protože skutečnost, že existuje echo a může zasáhnout jako nestraná síla při katastrofách způsobených člověkem. Řeší to některé politické základní příčiny a to dokáže IFS velmi efektivně. IFS dokáže překlenout mezeru mezi obnovou, rozvojem a krizovou pomocí. A to je možné i u důsledků přírodních katastrof. A je to klíčové, pokud chceme rozvinout nasazení dlouhodobých eh, prvků, které prosazuje Evropská unie. Takže působnost bychom evidentně chtěli zachovat. Na otázku pana Maura, které prvky mohou být ještě posíleny v oblasti IPA? Zaměřenost na jednotlivé fondy. Myslíme si, že současný návrh je vyvážený mezi cíly, které realizují mezinárodní rozměr zejména Evropy strategie 2020 a dále politický dialog, který má rozvinout kolektivní přístup k řešení výzev klimatické změny v oblasti životního prostředí, v oblasti energetiky. A třetí cíl zlepšení přístupu na trh a rozvoj podnikatelských příležitostí pro společnosti EU, to by mělo být zachováno. Ale evidentně to není klíčovým požadavkem. Klíčové jsou ty věci, které jsem zmínil dříve a to je skutečně nástroj orientovaný na zahraniční politiku. Poslední, tedy zvýšení viditelnosti Unie na základnosti veřejné diplomacie a akademické a vzdělávací spolupráce tak to je až třetí cíl. Takže v kostce jsme přesvědčeni, že ty návrhy jsou vyvážené, odrážejí hlavní cíle a hlavní cíl je skutečně u EPI být politickým nástrojem, který jsme zatím neměli a který chceme rozvinout. Děkuji. Děkuji. Paní Gomeš na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem zástupcům komise, které, kteří nám poskytli vše informace. Nechápu úplně, proč neexistuje společný jazyk pro všechny nástroje. Proč tu není také společný realizační nástroj, společné, společná pravidla pro realizaci? musíme se snažit o harmonizaci. Samozřejmě budou tu specifičnosti a ty budou vyjednávány odděleně, ale myslím si, že bychom to měli skutečně považovat za balíček s cílem také harmonizovat to, co harmonizováno být může a co by mělo být harmonizováno. Jedna z věcí by měla být harmonizována a to je úloha evropských institucí, úloha EP. Parlament by měl mít svou úlohu ve fázi programování a plánování a otázka aktů přenesené působnosti, to je významná věc a měla by být vlastně zlatou nebo červenou nití, abych parafrázovala problematiku lidských práv, tak monitoring ze strany EP by měl takto existovat. A některé postupy pro parlament jsou důležité. Ne pouze programovací aktivity, ale také ty neprogramovací konzultace, ty by měly být předpokládány. A myslím si také, že musíme u té zásady more for more, u tohoto hesla, aby to skutečně byla realita a ne pouhé heslo pro všechny nástroje. A, a to vyžaduje diferenciaci, kondicionalitu, měli bychom rozlišovat například mezi vládami, které nespolupracují, které nesměřují k demokracii. A tam se to netýká vlastně zastavení podpory, ale podporovat ty síly, které bojují za lidská práva, za občanskou společnost v příslušných zemích. A rozpočtová podpora, tak jak je zde realizována, je negativní. Je to v rozporu se zásadou more for more. Zemena reaguji a odpovídám za nástroj DCI. A některé věci, které jsem řekla, se týkají samozřejmě nástroje DCI. A já bych se chtěla zeptat, jak je to s EDF? Hovoříme o těch zemích, které nesměřují pouze k eradikaci a změnění chudoby jako k hlavním cílům, pokud jde o demokracii, právní stát, ekonomický a sociální rozvoj. Ale neho... A některé z prostředků prostě nejsou zároveň v tom rozpočtu a EDF prostě tam není. A není, rozvojový fond tedy není podroben této demokratické kontrole. A některé země, se kterými máme, kde máme velmi specifické velmi specifické vztahy, tak nejsou zahrnuty. Konečně chci položit otázku. jaká je možnost, že akta přenesené, akty přenesené působnosti v oblasti demokratických práv budou vlastně realizovány ve spolupráci s výborem pro lidská práva a demokratizaci. Co to je za výbor? Vidím to ve všech dokumentech. Děkuji. Pan kolega Madlener, prosím. Já dank wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl mít také dvě minuty navíc k řečnické době jako moje předřečnice, ale dobře, budu stručný. Narysovali jsme eh, překrásné plány. Upřímně řečeno, mně se nelíbějí, ale zní to dobře. Eh, tyto eh, plány vyjevují, že zde eh, jsou ohromné seznamy eh, přání ehm, ve vysokých hodnotách. Ehm, komise chce uvolnit navíc miliardy eur a eh, přitom ehm, toho času probíhají jednání o tom vynakládat méně finančních prostředků. Tudíž se ptám, odkud pocházejí tyto peníze, jak budou kryty tyto programy. Když vytváříme plány, které nejsou finančně kryté, tak je to velmi nerozumné počínání. A proto moje otázka na eh, komisi a parlamentu, odkud vezmete tyto peníze, jak chcete zajistit, že budou vůbec k dispozici a na kterých jiných místech pak eh, bude prováděno kráceno. Objevilo se, objevil se dopis podepsaný osmi zeměmi. Evropská eh, komise anebo Evropská unie vyzvala země, aby si utáhly opasky. Nizozemsko, Rakousko, Francie a tak dále byly vyzvány, aby předložili úsporná opatření. Nizozemí například chce um, eh, vymoci eh, krácení o eh, dvě miliardy eur. Eh, myslím, že Evropská unie si bude muset začít zvykat na eh, nižší výdaje, eh, nikoli vyšší. A proto se mi to tady jeví jako z jiného světa, tyto drahé miliardové plány, i když ty peníze vůbec nejsou k dispozici. A pak ještě jedno přání, mělo by být vynaloženo mnohem více finančních prostředků na hraniční kontroly. Přistěhovalectví z chudších zemí ale číše přetéká. Nezaměstnanost, chudoba, zločinnost, to je důsledek. Tyto lidi musíme eh, zastavit na hranicích a ty zimě těch osm zemí o nich jsem hovořil, vyzvalo také, aby se vydalo více peněz na hraniční ostrahu, na, na agenturu Frontex. Můžete mě přerušovat, ale předřečnice měla o dvě minuty eh, více, takže mm, je to divné, že takto jednáte a nyní boucháte kladívkem. To jste u paní kolegyni nedělali. Děkuji. Lei a ragione. Máte pravdu, když chcete, aby se dodržovala řečnická doba, protože je to slušnost vůči kolegům, kteří přijdou za vámi a kteří mají stejná práva. Kolegyně Gomeš jsme dali více času, protože je spravodajkou. A z tohoto důvodu jsme projevili větší ohledy. Ale jsme si jisti, že kolegyně Gomeš bude samozřejmě také dbát ve svých výkladech řečnické doby paní Jak- Jakoncáry. Jak řekl pan Damanaky, začal svůj projev velmi dobře. Řekla, že pokud něco není v nepořádku, tak se nesnažte to opravit. A myslím, že její analýza je správná. A analýza ve sdělení komise je oprávněná svým způsobem hájí hodnoty EU. Severní rozměr byl vynikajícím prvkem v minulosti, zejména v oblasti po Baltí. Ať už kdyby se mělo financování severské oblasti přesunout do nástroje sousedství, myslím, že by to bylo ostudné, protože spolupráce EU-Rusko a ochrana životního prostředí a příslušné akce byly nesmírně úspěšné v rámci severské dimenze. Pletu se, když se obávám o budoucí financování severské dimenze. Děkuji i za dodržování řečnické doby. A kolega Kačin je další. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit za svou politickou skupinu a chci se vyjádřit k IPě. Když moje země dokončila proces přistoupení, tak někteří lidé vůbec neslyšeli o zahraničních programech. Snažili se o, o nové mosty a nakonec se to ukázalo být velmi známým tématem, jako je Erasmus pro studenty. Dnes, když hovořím s partnery v západním Balkánu, říkají, že sponzorované projekty, například s Čínou, mají větší viditelnost než, než ty projekty, které financuje Evropská unie. I když řada projektů financovaných Čínou nejsou tak relevantní z hlediska rozvoje infrastruktury. Díky revizi EPI musíme zvýšit viditelnost jak financování EU, tak samotného procesu přistoupení. A pokud je o zlepšování životních podmínek jako občanů na každodenní bázi u zemí přistoupení, financování z IPy by mělo poskytovat viditelné zlepšení kvality života a pracovních podmínek a mělo by tak činit způsobem, který má skutečně znak EU v celé šíři procesu. Ve všech fázích je třeba navázat financování na naplňování cílů protože se tak často děje, že dochází ke zlepšení a pouze na papíře, a nikoli v reálném životě. Děkuji. Skvělé. Pan kolega Nejnsk, paní kolegyně Nejnský. Děkuji mnohokrát, milí kolegové. Jako stínová zpravodajka za EPP u návrhu přestupního nástroje chci poděkovat zástupcům komise a služby pro vnější činnost za jejich cený příspěvek k diskusi o těchto nástrojích vzem k IPA. Chci, abychom se soustředili na tři hlavní otázky. Za prvé, potřebujeme vidět větší, z větší jasností na návaznost u tohoto nástroje měření indikátorů a také měření pokroku u příjemců v závislosti na příslušnou alokaci prostředků. Je třeba také zajistit konzistentnost nejen mezi IPA a IPA společným na realizačním nařízením a finančním nařízením. V neposlední řadě si vážím toho, že zástupci komise a služby pro vnější činnost komentovali řadu bodů, případně vytvoření výkonnostní rezervy pro ty příjemce, kteří vyčerpali svou alokaci? A za druhé, jak rozlišíte úspěšné a neúspěšné z hlediska výkonnosti? A jak využijete předem vymezené prostředky? Budete hovořit v procentech nebo v eh, nominálních částkách? A nebo budete využívat jiné indikátory, kromě alokace v nominálních v nominálním vyjádření. Když vezmete v úvahu změnu financování u každého nástroje v konstantních cenách, na, nakolik tyto země porostou do roku 2020 a počet zanutých zemí a nárůst financování není tak velký, tak jak je uváděn z úst pana Rudišauzera. Děkuji. Děkuji paní Branter na dvě minuty. Já nepotřebuji dvě minuty. Chci eh, chci pouze odpovědět na otázku po přírodních katastrofách. Co jste říkal, bylo zajímavé. Vy jste řekl, že EFS by měl řešit eh, eh, stěžení příčiny přírodních katastrof, ale nevím, jaké to jsou příčiny u například zemětřesení. A pokud jde o kořeny katastrof způsobených člověkem, eh, tak eh, to jsou eh, mnohdy velmi dlouhodobé věci a nevíme o nich předem. Takže ty bezpečnostní hrozby, které, kdyby tam bylo uvedeno bezpečnostní hrozby vyplývající z těchto katastrof, tak bych to pochopila, ale jinak je to pouze taková ozvěna. Když by tam bylo uvedeno bezpečnostní hrozba, tak by to bylo tedy eh, mnohem eh, lepší a také lepší eh, kompromis. Jinak to není velmi přesvědčivé. Děkuji. Kolega Munis, dvě minuty. Nebo kolegyně Munis, děkuji, pane předsedo. Jsem zpravodajkou a ve výboru pro rozpočet kde také jde o řadu nástrojů, například nástroje pro demokracii a lidská práva. A chci potrhnout přesně to, co již řekli předřečníci, že musíme vytvářet synergie a e, sdílené prvky nástrojů, abychom se z toho všeho, e, e, abychom z toho nezešíleli a abychom neměli různé parametry pro každý e, nástroj. A mám ještě konkrétní otázku. Jednak k Evropskému nástroji pro demokracii a lidská práva. Vy jste jménem pana Lambsdorfa uvedl, že je to soustředěno více na lidská práva než na demokracii. V této souvislosti bych eh, potřebovala eh, vyjasnit, jak bude probíhat financování aby určité programy právě schválené eh, nebyly financovány tímto eh, programem. To bychom chtěli vědět ve výboru pro rozpočet. Pak eh, v případě jiného nástroje je zde nebezpečí, eh, že se z toho vyvinou vývozní úvěry, že tedy eh, třetí země budou povzbuzovány eh, kupovat evropské produkty. Chápu to správně nebo nikoli. A pak ještě k nástroji stability. Na tom jsem spolupracovala s paní Brandner v rámci Eh, follow-up eh, k implementaci. Ve většině případů eh, jsme s tím srozuměni, ale tady se hovoří, že minimálně 70 jak říká paní Brandner, má být použita na pomoc v nouzových situacích. A tady bych od komise chtěla vědět, jak to je. Zdali 35 bude použito na programovanou pomoc. To je přece stanovené minimum pro provádění eh, tohoto nástroje, který je předvydatelný a kde je možné programování. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Eh, já považuji tuto debatu za velmi eh, zajímavou o tyto vnější nástroje financování a považuji tuto novou diferenciaci eh, za dobrou. Mám na mysli instrument eh, nebo nástroj sousedství a demokracie a lidských práv. Pokud je o nástroj sousedství, jak se tady bude uplatňovat zásada more for more? To je přece ústřední eh, otázka celé debaty protože doprovázení toho přechodu v zemích arabského jara neprobíhá toho času velmi dobře. A také mám určité obavy o nástroji pro rozvojovou pomoc. Je zde 17 zemí s poměrně eh, nízkým čerpáním, eh, dvě země ve střední eh, kategorii a pak řada latinskoamerických zemí, které si vedou poměrně dobře. Mám pocit, že parlament v této chvíli vysílá nedobrý signál vůči latinskoamerickým zemím. Eh, není to určitě nejchudší eh, světadíl, ale eh, světadíl s nejhlubšími nerovnostmi. A tady musíme hledat jiné nástroje, jak čelit tamnímu nebezpečí. Eh, miliony lidí žije v chudobě, nemají přístup k sociálním eh, službám a dávkám a jsou to teda země, které vykazují nejhlubší nerovnosti eh, na celém světě. Chci nalézt řešení tohoto problému, pane předsedo my budeme mít eh, zanedlouho eh, latinskoamerický eh, summit v Chile a přitom vysíláme rozporuplné signály. Takže zásada diferenciace ano, ale měli bychom to přizpůsobit i určitým místním danostem. Děkuji, říká předseda. E, nyní opět dostanou slovo naši hosté a prosím je, aby e, navázali na otázky položené našimi poslanci i e, na ty, které jsem já položil v úvodu, totiž v jakých modalitách eh, bude probíhat spolupráce, vnější činnost a komise budou spolupracovat, jaká je plánovaná koordinace a jaké modality eh, dialogu očekáváte ve vztahu s partnerskými zeměmi. Takže eh, postupujeme opět po pořadí. První je paní Marinaky. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, a děkuji všem členům Evropského parlamentu za velmi eh, přiléhavé otázky, které jsou skutečně inspirující pro nás, pro všechny. Pokud jde o eh, průběh prací, tak chci vás ujistit, že je to skutečně velmi je to práce v těsné součinnosti. My spolupracujeme s kolegy z komise velmi konstruktivním způsobem, navzájem se podporujeme. a také jsme měli velmi dobrou dělbu práce a v tom budeme pokračovat, také pokud jde o systém eh, pojistek a kontrol. Komise má na starosti eh, strategické dokumenty, indikativní eh, programy, pro eh, celou řadu nástrojů a také mm, eh, jadernou bezpečnost a pracuje také na eh, procedurách komise a také v oblasti sousedství a rozvoje. Eh, vysoká představitelka společně s příslušným komisařem předloží eh, rozhodnutí komise eh, kolegiu komisařů ke schválení, pokud jde o humanitární pomoc, tak nástroj pro předvstupní finanční pomoc neevropským zámořským zemím a regionům budou nadále v kompetenci FK a DEFCA. Levko bude také připravovat výroční akční eh, programy a služby nyní připravují eh, eh, vodítka pro programování na další finanční cyklus, ale budeme těsně spolupracovat i s Evropským parlamentem. Pokud jde o zásadu více za víc, což, jak chápu, narazilo u vás na velký zájem. Toto je přístup, který by se měl vztahovat na všechny pobídky navržené Evropskou unii, to znamená na rozvoj politik, stejně tak jako na finanční pomoc s výjimkou humanitární pomoci a Eh, fondy uprchlické a eh, pro vnější eh, hranice a také pro podporu občanské společnosti. Partneři, kteří budou ochotní pustit se do politických reform, obdrží své platby, což bude dostatečně ctižádostivé z hlediska přístupu na trh a prohloubená mobilita pro občany v rámci liberalizace a usnadnění vízové politiky a také budou mít nárok na větší míru finanční pomoci. Partneři, kteří eh, neučinili potřebné reformy, eh, nebudou eh, moci profitovat z takovýchto nabídek, to je jasné. A stejně tak ale by neměli eh, být dotčeni negativně ve vztazích eh, s EU, protože je nechceme trestat, ale chceme s nimi pokračovat v politickém dialogu, v podpoře reform a doufáme, že se z toho poučí. Pokud jde o kritéria, tak tady platí mezinárodní úmluvy a normy a to budou vlastně klíčové, klíčová měřítka pro posuzování pokroku. Nicméně zásada eh, více za víc je eh, novým prvkem a eh, vyžaduje si dlouhodobé sledování a nemůže to být takové automatické cvičení, Eh, to znamená z hlediska eh, úplného nebo kompletního politického posouzení, bude klíčová výroční hodnotící zpráva a samozřejmě váš eh, přínos k tomu, přínos Evropského parlamentu. Pokud jde o tu severskou dimenzi anebo severské partnerství. Chci vás ujistit, že to dotčeno nebude. Nástroje vhodné, budou dostatečně mm, ošetřeny. Nyní nejsem schopna to přesně definovat, ale kolegové vám možná poskytnou více detailů, ale ta severská dimenze bude nadále eh, jednou z našich hlavních priorit. Neobávejte se, že ne. Pokud jde o EEAD, Eh, na co se ptala paní Munis, to ještě eh, nebylo oficiálně vytvořeno jako eh, právní subjekt, stále se ještě na tom pracuje a proto musíme ještě vyčkat i právní formy. Nechci tady předesílat nic o právní formě, zatím již existuje zhoda mezi zainteresovanými stranami, že budeme eh, eh, muset vycházet z zásady doplňkovosti financování fondů. To znamená, že budeme muset provést ještě další revize stávajících prvků pokud jde o nové priority a méně finančních prostředků, ano, to je problém, eh, který nás všechny velmi zaměstnává a velmi bychom uvítali vaši podporu, tak aby eh, skutečné fondy, které budou vyčleněny na tento projekt, budou odrážet eh, realitu, respektive reálná očekávání. My rádi vyhovíme vašim požadavkům, ale samozřejmě, že uvítáme i vaše návrhy ohledně ohledně financování. Děkuji, nyní mají slovo kolegové. Děkuji. Kolega Sanino, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zmíním se jenom o některých otázkách, protože některé přesahují z jednotlivých nástrojů a nás zajímá zejména předstupní nástroj. pro paní Gomeš. Je tu společný prvek mezi jednotlivými nástroji a existují také existují společné realizační pravidla a společné postupy. Pro předstupní nástroj existují specifické modality pro zprávu pomoci, které jsou typické pro předstupní nástroj. A to je specificky řešeno v prováděcím nařízení k IPě. Pokud jde o viditelnost a poznámky k viditelnosti, to je skutečně nelehký boj, který svádíme už dlouhou dobu. A je pravdou, že jiné země dosahují mnohem větší viditelnosti. A je to někdy i s podporou a pomocí, která je mnohem nižší než pomoc Evropské unie. A pokud jde o naši pomoc, kterou je třeba vzít v úvahu, podporujeme vytváření institucí, uvedení institucí do souladu s naším AKI a existují tedy projekty, které mají nižší veditelnost. A to je věc, kterou musíme brát v úvahu. Ale vynasnažíme se v IPě 2 pracovat eh, také více na sociálně-ekonomickém rozvoji, který by měl mít větší viditelnost a pokusíme se definovat specifické kroky, které zvýší viditelnost v prováděcím nařízení. Některé otázky souvisejí s vazbou pokrok, zlepšení alokace. To je jedna z otázek, kterou bychom chtěli pokrýt díky novému nástroji. A proto se snažíme rozvinout také některé představy týkající se odměny za výkony, zejména u těch zemí, kterým se dobře daří, které směřují k Evropské unii svými reformami a také odměna některých eh, odvětví v příslušných zemích, abychom stimulovali soutěžení mezi rezorty, které mají na starosti zpráv naší pomoci. Konzistentnost mezi jednotlivými nařízeními, ta je zajištěna celou řadou konkrétních opatření, která jsou uvedena v horizontálním nařízení a která jsou také v našich konkrétních prováděcích pravidlech. A je tu snaha, aby tyto horizontální prvky byly řádně pokryty. Sledování pokroku, to je také součástí nařízení v článku 2 našeho návrhu nařízení jsou obsaženy pokroky směřující ke konkrétnímu cíli na základě konkrétních indikátorů. A tady je dlouhý seznam, který je zde za tímto účelem uveden v nařízení. A rozdíl mezi dobrými a špatnými výkony, to vyplyne zcela přirozeně. Je to důsledek toho, co už jsem říkal. To Pravidelné hodnocení v průběžných zprávách o pokroku bude základním prvkem právě proto. A snažíme se také zlepšit koordinaci s dalšími dárci, zejména v jednom prvku naší pomoci investiční rámce a tam spolupracujeme s našimi institucemi, s EBRD, se Světovou bankou, s EIB a s dalšími, s dalšími mezinárodními organizacemi a také s národními finančními ústavy. Takže chceme zajistit, že v této oblasti ten přístup bude konzistentní. Děkuji, pane předsedo. Grazie, thank you. Now... Děkuji. Slovo má pan Rudy Schauer. Děkuji vám, pane předsedo. Velice stručně k některým z otázek. K otázce paní Gomez bych chtěla říci, že se chci vrátit k tomu, jak jste hovořila o harmonizaci nástrojů. Chci zdůraznit, že v tom přípravném procesu, a pro, proto jsme je vedli společně, všechna ta nařízení mají stejnou strukturu, řídí se stejnými zásadami, stejná ustanovení o programování a mají jedno eh, prováděcí nařízení. Můžeme tedy říct, že jsme udělali hodně, abychom harmonizovali všechny tyto texty a chceme předejít tomu, aby ve vyjednávacím procesu se to nějak eh, rozjelo, protože všechna to nařízení by měla spíše konvergovat, takže zde byl mm, problém velký pokrok. Eh, otázka diferenciace. Eh, to je eh, trochu jiný jazyk, eh, než jakým se řídíme my, protože vy hovoříte o tom, že se má diferencovat podle chování vlád. My už jsme už něco takového dělali, my jsme neposkytovali rozpočtovou pomoc zemím, ve které by byla špatná nebo velmi špatná zpráva. A pak samozřejmě můžeme se dohadovat o tom, kdo byl dobrý, kdo byl špatný, ale my samozřejmě diferencujeme je tu celá řada kritérií, podle kterých lze diferencovat, například podle voleb, svobody tisku, eh, právního státu, boje proti korupci. Ne, Etiopii jsme neposkytovali rozpočtovou pomoc, s ní jsme skončili, takže my jsme přesně reagovali eh, ohledně eh, rozpočtování komise. Vždy prohlašovala, že je pro započtení do rozpočtu DEV a ty důvody zůstávají. Také jsme ale uváděli, že za stávající situace, kdy je zapotřebí šetřit, musíme EDF, e, tedy zanesení EDF do rozpočtu přináší velká rizika. Myslím, že by bylo velikým rizikem e, zavést nebo navrhnout zanesení EDF do rozpočtu. E, možná by bylo snížení EDF. Co se týče dotazů eh, pana předsedy, rád bych poznamenal, že zejména u EDF, nehledě na to, že jsme nenavrhli to, aby byl zanesen do rozpočtu nyní, jsme navrhli, aby stejná částka eh, byla dána jako těm jiným nástrojům, třeba, že ty zůstávají mimo rozpočet, tedy je to možné provést neformálně, na to není žádný právní e, základ, ale chceme, aby stejným způsobem byla probíra, probíhána tato, aby probíhala tato kontrola. Ehm, co se týče víceletého finančního rámce, musíme říci, že eh, v okruhu 4 eh, rozšiřujeme akce, naše akceschopnost a to je důležité ve vztahu mezi EU a třetími zeměmi, nebo jinými eh, slovy bychom mohli říct také takové hrozby které by zde mohly být, tak je třeba zabývat se jejich eh, eh, původy a co tedy může hrozit EU. Je třeba zajistit v této souvislosti to, že události nebo tendence, které pozorujeme, nebudou pokračovat. A také proto jsme navrhli navýšení zdrojů eh, na otázky migrace. A na závěr jenom velice stručně. Nárůst v okruhu 4, který paní Nejinsky považuje za malý, víte, záleží, jak se na to podíváte, protože je to nárůst čtvrtého okruhu o 20% a to je velik, velice odvážný návrh. Lidé z rozpočtu říkají, že je odvážné navrhnout nárůst o 1 až 2%. O tom můžete diskutovat s kolegy z rozpočtového výboru. Tady 20% podle nás je opravdu odvážným návrhem, pak je tu EDF. Eh, otázce pana Franky: My nenavrhujeme nefinancovat spolupráci s latinskoamerickými zeměmi. Především jenom se snažíme identifikovat ty, eh, kdo se eh, úspěšně rozvíjeli, kdo dosáhli velice dobrého vývoje a tam se rozhodujeme spolupracovat jinak. Zatímco tam, kde zjišťujeme, že došlo k běžnému pozitivnímu vývoji, budeme nadále pokračovat běžné spolupráci. Jedná se tedy o to, že celková částka bude stejná, ale bude rozdělená jinak. Takže to je jiná kvalifikace zemí. Takže my nechceme eh, zrušit nebo utlumit financování pro latinskoamerické země, ale eh, chceme Eh, reagovat na to, jak se některé země rozvíjely a na základě toho peníze rozdílet. Možná bych se jen stručně zmínil o evropské evropské, eh, evropské pomoci. Pokud se tedy omezuje na evropskou oblast. Dobře, paní Marinaky hovořila o tom, že dokud není hotové rozhodnutí, nemůžeme identifikovat také finanční zdroje, který na to bude využít. Jako poslední pan Mark. Děkuji, pane předsedo. Chci se jen vrátit k otázce paní eh, Brandner. Možná jsem to dost jasně nevyjádřil. My to vidíme tak, že jako může udělat něco, co je fest ne, a to v situaci těsně po nějaké katastrofě přírodní. Vzpomeňte si na Haiti prostřednictvím IFS, jsme mohli spolupracovat za situace, která byla nestabilní, eh, tak jak byla způsobená přírodní katastrofou a eh, to eh, společně tedy, nebo jako doplněk toho, co může dělat eko. Za druhé, co se týče odpovědí týkající se otázek paní Muněz ta, ten rozdíl v pohledech už je tady, už je tady mezi vámi. Jedná se o to, jaké je správné procento, které by mělo být ohlašováno na, odhlasováno na e, nouzové eh, situace. My říkáme, že by tam mělo být 65 a že to je eh, dobrý směr, který bychom měli přijmout. I proto, abychom poskytli dostatečné prostředky i pro další dva cíle, zejména tedy, abychom zajistili prevenci konfliktů, přípravu na krize a také, abychom mohli zvládat globální eh, krize a zajistit bezpečnost. O tom se ještě dále tedy povedou. Eh, Diskuze pak eh, v neposlední řadě, co by mohlo udělat instrument po partnerství, je třeba mít na paměti, že se především snažíme eh, umožnit přístup na trh pro evropské podniky, ale to je zapotřebí podnikat společně s těmi zeměmi, o které se jedná, eh, například jak překonávat eh, obchodní bariéry, jak pomáhat našim podnikům, aby se naučili překonávat možné překážky. To je všechno, co se týče nástroje partnerství. Děkuji vám, uvádí pan předseda. Děkuji za tyto komentáře a poznámky, které jsou opravdu velice odborné a přesné. Chtěl bych připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. června v 12 hodin. Myslím, že další žádosti o slovo zde nejsou, tak vám chci ještě jednou všem poděkovat. Naschledanou. Kolegové, čeká nás poslední část dnešního odpoledne. Prosím vás o klid, musíme pokračovat dál v naší práci. Poslední bod na pořadu jednání jsou elektronická hlasování o stanovení nové rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou. Spravodajku nebo navrhovatelkou je paní Andrikiene. Jestliže sebou máte elektronické karty na hlasování, můžeme začít. Pozměňovací návrh 1. Je tam ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel přijat? Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh ústní 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Čtvrtý pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou jde proti. Kdo se zdržel? Přijat. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 10. Je tu oddělené hlasování k první části, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ústní pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 11. Ne? Odpadá? 12 také odpadá, takže 13. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Pozměňovací, ústní pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Eh, pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ústní pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 16, ne, odpadá. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. K 19 je tu žádost o ústní pozměňovací návrh. Od kolegyně Andriky neprosím. Děkuji vám, pane předsedo. Mám ústní pozměňovací návrh. Následujícího textu naléhá na místo předsedu vysoké, vysokou představitelku, aby informovala a konzultovala s Evropským parlamentem o stávajícím dialogu o lidských právech a tak dále, jak je to dál v tom textu. Děkuji. Máte někdo námitku? Kolega Salafranka má námitku? Nikdo nemá námitku, takže můžeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat. V závěrečném hlasování jde pro, proti. Ne, to je pravda, máte pravdu, hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Ještě jeden kolega má hlasovat. Končím hlasování. Valnou většinou schválen. Já vám děkuji za spolupráci.